Kolleginnen und Kollegen. Kolegové a kolegyně. Ještě dokončíme seznam řečníků z dopoledne. Jsou to tři řečníci, pan Jurek, paní Leseng a pan Hekestalou, pokud si vzpomínám správně. Eh, my jsme tady na předsednictvu měli patriarcha z Brusela a biskupa Aidana z Německa a patriarchu arménských křesťanů a ortodoxních křesťanů a uh, diskutovali s nimi, jsme s nimi o problému s ISIS a já tady navrhuji, aby jeden z nich dvou krátce představil situaci ze svého pohledu a potom zahájíme tu diskusi. Bez mikrofonu. Mikrofon, prosím. No. Ja. Vážení dámy, vážení pánové, milí poslanci, přicházíme k vám s velkou bolestí, kterou pocitujeme my jako lidé, jako bratři, jako lidé, kteří žijí po celém světě. Prosím, ochraňujte naše křesťany v Iráku, v Sýrii, jsou velmi potlašováni, pronásledováni a masakrováni a my Prosíme a přejeme si, abyste spolucítili s námi, s našimi bolestmi. Eh, naši lidé jsou bez přístřeší, jsou zabíjeni a jsou vyhnáváni ze svých domovů, částečně žijí na polích, venku. Prosíme vás, abyste nám poskytli humanitární pomoc a také tak abychom mohli pomohli, pomoci těm, kteří jsou v horách rozptýleni, abychom je mohli přijmout či vytvořit pro ně nějaké přístřeší. Prosím, ujistěte nám svou ochotu, že nám chcete pomoci. Z tohoto důvodu jsme přišli dnes mezi vás. Prosím vás všechny, abyste mysleli na naše křesťany na Blízkém východě. Oni jsou skutečně ve strašlivé bídě a jsou velmi utlačováni. Děkuji vám, že společně rozhodněte něco o něčem, jak pomoci těmto křesťanům a to tak, aby ta pomoc byla důstojná člověka. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Merci pour cette... Merci pour cette occasion. Děkuji za tuto příležitost, kterou jste mi poskytli. Já jsem arcibiskup Belgie, Lucemburská Francie. Eh, já pocházím z Sýrie eh, na irácké hranice, na hranici. Nechci vás zbytečně zdržovat, ale chtěl bych pouze říci, že historie se opět opakuje. Tak jako před pěti lety i e, dnes se odehrává stejná genocida jako kdysi. My bychom e, rádi e, reagovali, chtěli bychom usilovat o ochranu křesťanů na Blízkém východě. Pokud se něco nestane, tak se vykoření mm, křesťanská komunita v této oblasti. Eh, během první eh, války v Iráku eh, se Západ rozhodl chránit kurdskou komunitu za vlády Sadama Husajna, tak stejně tak i my nyní potřebujeme pro těch málo křesťanů, kteří na Blízkém východě přetrvávají, získat ochranu, protože to je Eh, menšina, jako jsou tu ostatní, jako jsou eh, jazidiové a tak dále. A to je hlavní smysl mé dnešní návštěvy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát a věřím, že se tímto tématem budeme zabývat ještě velmi intenzivně. Dnes dovoledne, jsme o tom již hovořili a to, co jste mě vyprávěli konkrétně, co se týče rozdělování té humanitární pomoci v regionu, Toto samozřejmě prohovoříme s naší odpovídající paní komisařkou, která to má ve svém portfoliu, skontaktujeme ji eh, a pokusíme se zajistit, aby samozřejmě bylo zajištěno pomoc i křesťanům. Můžete se na nás i spolehnout, že se pokusíme vám pomoci a hájit vaše, eh, pomoc, pokusíme se hájit vaše zájmy. Pak zde máme ještě zástupce z jedné Organizace pro pomoc uprchlíků. S tímto jsme chtěli hovořit o situaci v Gaze, ale on jistě eh, vyslechl i vaše vystoupení a převezme ho a mm, odpovědící informace také zprostředkuje v Ženevě, protože vaše poselství je samozřejmě velmi důležité a momentálně je důležité je to poselství, které, kterým se bude zabývat i OSN. Děkuji mnohokrát. Já vás ujišťuji, že nemáte pouze naše sympatie, ale že učíme vše, co je v našich silách a možnostech, abychom vám pomohli, protože je to skutečně mimořádná situace, je to brutalita, kterou jsme snad ještě nikdy nezažili a my jsme si skutečně vědomi našich závazků v této věci. Děkuji mnohokrát. Pan Jurek. Děkuji mnohokrát. Týká se to dohody s předsedou výboru. Já jsem v podstatě chtěl zmínit to též, co říkali před chvílí oba dva církevní hodnostáři. Během minulého století došlo k vyhrání milionů křesťanů z Iráku, byli vyhnáni, zastrašováni my jsme o tom v podstatě vůbec nehovořili. Dnes jsme naplněni obrovským soucitem s těmito lidmi, ale posledních 100 tisíc křesťanů v Iráku potřebuje naši ochranu. Musíme je chránit. Jejich situace je velice obtížná. Nestačí tady pouze projevit soucit, musíme jednat. A mnohé z toho, co jsme právě si vyslechli, co bylo řečeno, je třeba uvést konkrétní skutky. V Iráku a Sýrii potřebujeme konkrétní akční plán na ochranu křesťanů to, co bylo zrealizováno do posud, nestačí. Je to podle mne mandát pro OSN, která by se toho měla zhostit. Jde o to, aby tam byla operace ve jménu OSN a aby ve jménu ochrany lidu a národů. Lidé Eh, na místě trpí, trpí v důsledku násilí, které je na něm pácháno, které je skutečně nezměrné. A Vedle těch jednotlivých humanitárních opatření a opatření na zatlačení jest, je třeba navíc ještě zachránit ty lidi, kteří tam trpí. Akce ze strany IS a protiakce, které byly provedeny, momentálně nestačí. Je třeba, abychom si dobře zvážili, jaká opatření použijeme a doporučíme a opatření, která byla zavedly například v Líbii, prostě nestačí pro tu situaci, kterou nyní máme v Sýrii a v Iráku. Děkuji. Nemá slovo Sabin Lusin. Lezing, děkuji, pane předsedo. Již několikrát dnes dopoledne jsme zmiňovali situaci v severní Sýrii. Mohu potrhnout mnohé z toho, co zde řekli kolegové. Situace pro lidi na syrsko-turecké hranici se v posledních dnech velmi dramaticky zhoršila. Takže skutečně tady velký důvod pro to činit si obavy. IS se snaží, a v posledních dnech to jasně vidíme, že pravděpodobně se snaží i za pomoci turecké vlády vlastně eh, se zmocnit celého regionu a provést tam etnické čistky. Na turecké hranici čekají desetitisíce úprchlíků na otevření turecké hranice, která je momentálně zcela uzavřena. Proto já bych ráda tady vyslala takový podnět k diskuzi o tom, jakou roli my jako EP, Evropský parlament bychom mohli převzít tak, abychom vykonávali nátlak na Turecko, aby otevřelo hranici a přijalo uprchlíky. A dále role Turecka eh, s obchodování s prodejem ropy. Ropy, kterou prodává IS, tato role také jasná a známá. A možná by bylo hodno vyslat delegaci na tureckou syrskou hranici. No hay más palabras. ¿no? Como no hay más palabras, Pues vamos a aprovechar para continuar con la sesión. Děkuji, Sabin. Nikdo další se o slovo nehlásí. A proto nyní budeme pokračovat v řádném pořadu jednání naší odpolední schůze. Máme zde výměnu názorů s panem Robertem Turnerem, ředitelem eh, operací UNRWA v Gaze. Pane řediteli, já vás zde srdečně vítám. Pane Turnere, vaše dnešní přítomnost zde u nás je velice vhodná a dobrá. Minulý týden jsme přijali usnesení o roli Evropské unie ve válce v Gaze. Dnes dopoledne náš výbor hovořil o problematice situace v Gaze. Pane řediteli Tanere, děkuji vám ještě jednou, že jste se dostavil mezi nás a budete s námi diskutovat o situaci v pásmu Gazy. E, budeme nyní se společně zamýšlet nad tím, co můžeme učinit pro obyvatelstvo Gaze, tak abychom jejich každodenní život učinili možným. Příměří mezi Hamasem a Izraelem je proto to nutný. Dále je třeba poznat a uznat, že účastníci tohoto konfliktu potřebují a musí z dlouhodobého hlediska e, hledat a nalézt nějaké jasné dlouhodobé řešení pan komisař pro uprchlíky v tomto sehrává důležitou úlohu, nebo jde o to, abychom zrušili nerovnováhu, která existuje mezi oběma stranami konfliktu a skutečně nabídli nějaké politické řešení pro ten konflikt. Pane řediteli, já se vás ptám, jakým způsobem přispívá vaše agentura k vyřešení konfliktu. Rovněž jsme rádi, že tady se s námi podělíte svým svědectvím o informace, které máte. Děkuji vám mnohokrát, prosím, máte slovo. Děkuji, že tady dnes mohu vystoupit. Já bych vám jenom chtěl poskytnout informace o Gáze a o naší organizaci. Já pracuji v Organizaci spojených národů, poskytujeme pomoc uprchlíkům. Chtěl bych vysvětlit, eh, vysvětlit eh, Eh, něco o konfliktu a o tom, jak se tady snažíme působit. Ti z vás, kteří se nevyznají eh, v situaci v Gaze, tak si neuvědomí, jak eh, vlastně malá Gaza je. Je to na velmi malém území, že je 2,5 miliony obyvatel, takže je to v podstatě celé městské prostředí, ale velmi malé, obrovská ústota obyvatel. Takže tady hovoříme, když se tady eh, ostřeluje toto území, tak se střílí na velmi hustě osídlené území. Jenom jste si uvědomili ty, ty, eh, tu situaci na místě. UNRWA je jedinečná organizace a to proto zaprvé, že jsme jedinou organizací OSN, která má mandát pro palestinské uprchlíky eh, a jenom omezený mandát Syrii v Jordánsku a v Libanonu. Jen eh, tam máme zvláštní eh, působení od, té naší, od toho našeho působiště v Gaze. Jsme také děti na agentura OSN, která má na starosti plně implementaci. Většina agentur OSN totiž eh, využívá subdodavatelský systém vládních nebo nevládních organizací, které potom tu pomoc na místě poskytují, ale my to děláme sami. Znamená, že to, ten, naše působení eh, v Gaze se vyžaduje eh, práci asi 13 tisíc zaměstnanců. Máme tam například eh, oddělení pro školy, protože provozujeme naše vlastní školy. Máme tam lékařské kliniky, protože musíme mm, také poskytovat lékařskou péči. Eh, máme také eh, civilní inženýrství, máme tady zdravotnický program a kromě toho máme také poskytování potravinové pomoci. Eh, pomoc poskytujeme více než 800 tisíc lidí, značná část toho jsou uprchlíci, je, tvoří většinu vlastně obyvatelstva v Gaze, takže dvě třetiny, nebo 75 obyvatel Gazy jsou uprchlíci a ti potřebují potravinovou pomoc. Jinak ta současná situace v káze je podmíněna eh, tím minulým konfliktem. Začalo to eh, loni v létě, po těch událostech v eh, Egyptě, po té, co došlo k zavření těch nelegálních tunelů pod hranicí s Egyptem, to mělo dva zásadní dopady. Jednak došlo k obrovské inflaci, protože množství toho zboží, které přicházelo z Egypta, bylo levnější než to, které se dováží z Izraele. Dále to mělo obrovský dopad na zaměstnanost, protože prakticky všechny stavební materiály pro soukromý sektor přicházely e, těmi podzemními tunely, protože Izrael neumožňuje e, stavebnictví, e, soukromé stavebnictví. byl to poměrně obrovské množství materiálů, 7,5 tisíce tun, nebo také palivo, které přicházelo pro tyto účely, pro vlastně to byl obrovský hraniční přechod pod zemí. A další obrovský dopad zavření tunelu eh, bylo to, že to zdanění těchto příjmů prováděla de facto vláda, tedy Hamas, a ti to používali pro své příjmy a pro výdaje na ty služby, které poskytují. Tento příjem teď už nemají, což znamená, že se to projevilo na jejich rozpočtu a asi od loňského září vyšlo najevo, že vlastně nebudou moci spravovat gázu tak, jako to dělali dosud, a že budou muset dát nějakou alternativu. A vlastně eh, jedinou možnost, kterou měli, je usmířit se s Fatahem, tedy s palestinskou samozprávou, a nebo eskalovat ten konflikt. Nicméně eh, minimálně v krátkodobém výhledu to rozhodnutí bylo eh, vydat se cestou usmíření eh, z Fata a v Dubnu poté došlo k podpisu dohody mezi palestinskou samozprávou a Hamasem, což vedlo potom k vytvoření celopalestinské vlády usmíření, to bylo 2. června. Nebylo to ani tak usmíření, jako spíše kapitulace, protože Hamas se pokusil vzdát té zodpovědnosti za zprávu tohoto území. Ne, že by přest, chtěl přestat kontrolovat toto území, ale vzdal se vlastně zodpovědnosti za zprávu tohoto území, protože už nemůže platit za eh, ty vládní služby. A eh, všichni ti vládní zaměstnance vlastně už od loňského léta byli, eh, dostávali jenom částečně svou mzdu. Na konci už nedostávali vůbec nic Eh, minulý týden eh, obdrželi určité platby, takže v podstatě za ten poslední rok dostali, eh, toho moc nedostali za svou práci. Poté, co vznikla vláda národního usmíření, na velmi krátkou dobu tady byla velmi úzce vymezená možnost, která kdyby se využila, tak by se zabránilo konfliktu, ale Eh, toho by se museli účastnit všechny strany, jak palestinská samozpráva, tak Hamas, tak i Izrael a mezinárodní společenství. A eh, ne, v různé míře se žádná z těch stran eh, nerozhodla podniknout kroky pro stabilizaci situace v Gaze. Já neříkám, že by to tak automaticky muselo být, ale minimálně ta příležitost existovala, kdyby, se chtěli, kdyby toho chtěli využít. Bylo potřeba, aby Hamas skutečně mohl ustoupit stranou, aby tam nechal působit tu vládu národního usmíření. Do určité míry to udělali. Palestinská samozpráva ale potřebovala, aby mohla skutečně tady fyzicky začít vykonávat tu zprávu v Gaze a to jim nebylo umožněno. Izrael také eh, minimálně by měl nechat eh, tu vládu nechat vládnout, tak aby eh, měla zodpovědnost za tu situaci v Gaze a Izrael eh, je v tom neustále blokoval a mezinárodní společenství také eh, nebo jeho úkolem bylo podpořit tu, tu vládu a to prakticky eh, všichni udělali, včetně OSN a Spojených států a tak dále, takže ta situace byla e, řešitelná. Šlo tedy o to, jak uvolnit platy pro ty de facto vládní zaměstnance, jak eh, udělat reformu bezpečnostního sektoru a také částečné zrušení té blokády, protože teď už ta blokáda trvá osmým eh, rokem ze strany Izraele, což eh, Izraelem sice umožňuje zboží dovoz a lidé si mohou koupit eh, základní potraviny, pokud mají dostatek peněz, ale eh, Gaza nemá přístup k zahraničním trhům, nemůže vyvázet, nikdo nemůže eh, vyrobit to, co se vyprodukuje v Gaze. Nemůže se to vyvážet ani do Izraele, do Haify nebo kamkoliv jinam, což vede ke značné nezaměstnanosti. Ehm, to se tedy nestalo tak, jak jsme doufali. Vedlo to ke konfliktu, ten začal únosem tří izraelských mladíků. Já jsem už eh, ten samý den říkal, že ten konflikt je čím dál tím nevyhnutelnější, protože eh, vzrostl počet těch raketových útoků na Izrael a bylo evidentní, že Izrael na to bude eh, reagovat. My jsme tedy tušili, že ta situace nastane. Měli jsme Eh, či to přetuchu o tom, jak se to bude vyvíjet, ale neměli jsme samozřejmě eh, vůbec žádný, žádné eh, předpověď toho, jak by ten konflikt mohl skončit. Ten konflikt samotný jste mohli sledovat v televizi, já jsem to viděl na místě, jeho intenzita byla vyšší, než tomu bylo v minulosti. Například naše nouzové plány pro lidi bezdomová se zakládali na tom posledním konfliktu v letech 2008 až 2009. To jsme předpokládali, že asi 50 tisíc eh, lidí přijde o přístřeší a budeme muset jim poskytnout eh, azyl v našich školách a klinikách. Nicméně došlo k tomu, že asi 300 tisíc lidí přišlo o střechu nad hlavou a my jsme je museli umístit v našich školách. Eh, celé čtvrti <clears throat> byly zničeny, více než tři tisíce lidí přišlo o život, z toho řada dětí. Takže ta škála, nebo to, eh, ten rozsah eh, těch obětí byl obrovský, eh, zejména ten počet civilních obětí byl velmi vysoký. A psychologický dopad jak v Gaze, tak v Izraeli je také naprosto bezprecedentní. Možná eh, bychom bývali mohli říci, že to všechno bylo k něčemu dobré, kdyby se podařilo ten konflikt vyřešit, ale opravdou tragédií je to, že situace v Gaze zůstává stejně nestabilní jako předtím a nemáme rozhodně žádný důvod k optimismu, nic více než před tím konfliktem, protože žádná z těch základních, eh, základních problémů, který jsme všechny jsme stáli ještě 7. července, se rozhodně nevyřešil. Každý těch problémů si vyžaduje nějaké řešení. Takže v podstatě eh, teď zase eh, eh, čekáme, než vypukne ten další konflikt. Určitě to nebude trvat to mezidobí tak dlouho jako naposledy, bude to, budou to spíše týdny a měsíce. Jsou tady určité věci, které můžeme společně podniknout. Tím mám na mysli Evropský parlament za pomoci nástrojů, které tady jsou k dispozici. Všechny ty čtyři eh, aktéři, o kterých jsem se zmiňoval, ale musí přispět svým dílem. Hamas, jak už bylo řečeno, musí ponechat eh, tu novou vládu, aby mohla skutečně vládnout. Eh, eh, Fatah, tedy palestinská samozpráva, musí se chopit této příležitosti a začít vykonávat zprávu a Izrael musí eh, nechat této vládě volné pole působnosti. Co je eh, pozitivní, je to, že jak eh, Hamas, tak Fatah podporují tuto vládu, protože to je vlastně jediný způsob, jak by Gaza mohla začít aspoň trochu fungovat za podpory západního břehu a Izraele. Mezinárodní společenství musí podpořit tuto vládu eh, v její práci konkrétními kroky, například tím, že podpoří eh, reformu státní zprávy. A členské státy, zejména ty novější členské státy, mají hodně zkušeností s eh, budováním státní zprávy, takže to je konkrétní příklad, jak by členské státy mohly využít svých možností a podpořit <clears throat> podpořit eh, palestinskou vládu. Evropa by neměla být jenom eh, neustálým dárcem, ale měla by tady hrát svou praktickou roli a usilovat o stabilitu. Palestinská samozpráva také potřebuje eh, hodně podpory a my jako mezinárodní společenství bychom jim neměli ukazovat cestu. Oni by sami měli vytvářet ty plány, měli by identifikovat ty problémy a jejich řešení a poté by měli tyto plány předkládat Evropě a žádat o podporu, kterou bychom jim potom měli udělit. Měli bychom hlavně zajistit hned na začátku, že eh, bude jasné, že eh, ten míč je na eh, straně hřiště palestinské samozprávy, že to je palestinská samozpráva, která musí podniknout konkrétní kroky a posunout ten proces kupředu musí se zhostit své zodpovědnosti, kterou na sebe přejali, když podepsali tu eh, vládu <clears throat> národního usmíření v 23. dubna, která potom vznikla v červnu, 2. června. <clears throat> A pokud se tak nestane, tak eh, nám nezbývá nic jiného, než čekat, než ten konflikt eh, se znovu obnoví a obnoví se relativně rychle, pokud se tyto věci nevyřeší. Pokud nebudou mít obyvatelé Gazy eh, pocit, že se něco mění k lepšímu, pokud nedojde k obnově tohoto území a k té obnově nedojde, eh, pokud palestinská samozpráva nebude moci v terénu působit a do té doby tam stabilita nebude. A nebudou tu, tu stabilitu nebudou mít jak palestinci, tak ani Izraelci. To jsou ty základní předpoklady. Já vám ještě jednou eh, děkuji za to, že jsem tady mohl vystoupit a samozřejmě rád odpovím na vaše otázky. Muchas gracias por sus palabras. Děkuji mnohokrát za vaše slova. Nyní se dostáváme k vystoupení a otázkám. Pana Gomeš. Děkuji, pane Turnere. Vaše prezentace byla velmi zajímavá. Je to takový nový přístup k tomu cyklu násilí, k té destruktivní válce. Ve srovnání s tím, co tady čteme v běžných dokumentech. Myslím si, že to skutečně bylo zajímavé, vy to spojujete s uzavřením tunelu z Egypta a vy také očekáváte, že se pravděpodobně něco stane. Vy jste očekával, že tedy ten eh, konflikt nastane, pokud eh, strany něco nepodniknou. Já mám zaprvé tuto otázku. Jak Podstatné je to, aby byla zrušena blokáda. Vy jste zmínil, že mezinárodní společenství bylo pravděpodobně tím aktérem, který neučinil dostateč, který toho neučinil eh, dost na to, aby se eh, zabránilo válce, ale já se ptám, jestli je to skutečně klíčová otázka, jestli je skutečně nezbytné, aby se ukončila blokáda. A kromě toho bych se ráda zeptala, jaká je role Evropy, kromě toho, že je jako tradičně plácem toho, co se v Izraeli zničilo ptám se, jak vypadá ten politický proces. Vy jste zmínil, že eh, palestinská eh, eh, samozpráva také měla učinit víc ve smyslu vytvoření samozprávy orgánů v Gaze, vládní eh, strukturu, na, kterou se, na které se s Hamasem dohodla, ale já se ptám, jestli by Evropa mohla být více nápomocná, jestli by mohla více vybízet eh, palestinskou samozprávu k tomu, aby tak učinila. Jak to vidíte vy? ze svého pohledu člověka žijícího v Gaze. Jak vidíte roli Evropy? Já, co by Evropanka, eh, se cítím být velmi zahanbena. Gomez, bueno, aunque vamos bien de tiempo, yo... Děkuji mnohokrát, paní Gomez. A nyní bych rád poprosil kolegy, aby byli struční. Prosím, pan Jurek jako první. Děkuji mnohokrát. Mám zcela konkrétní otázku. Týká se to poměru v oblasti státní pomoc arabských států pro občany. Jde tedy o humanitární pomoc. A nejde mi pouze o to, jak to nyní vypadá, když válka zničila tolik věcí. Jak to tedy vypadá eh, konkrétně, protože Gaza je velice hustě obydlená a celé pásmo Gazy je hustě obydlené. Děkuji. Děkuji, pane eh, Tornare, za to, eh, že jste sem přišel a informoval nás o situaci. Jak víte, my v Evropském parlamentu podporujeme UNVRA každoročně z našeho rozpočtu, ale uznávám taky, že to není dostatečná částka eh, že samozřejmě je to práce, eh, která trvá už desetiletí a že eh, se to nelepší. My tu situace také docela dobře známe, když si uvědomíme to, že zase bude trvat pět nebo deset let, než se obnoví nebo <clears throat> odstraní ty škody a přitom ten konflikt může kdykoliv zase vypuknout, tak je evidentní, že je potřeba s tím něco dělat je potřeba, aby se to konečně změnilo a změnilo se to na místě v Gaze. A Evropa a Spojené státy by se konečně měly rozhodnout, eh, eh, jak tu situaci chtějí řešit. Já jsem tam byla, někteří mý kolegové už je také. Je to eh, vězení pod otevřeným nebem, je to vězení, kam můžeme neustále posílat peníze, ale nic se na tom nezmění. Pokud Eh, tam například zemědělci nemůžou pěstovat rajčata a potom vyvážet eh, do zahraničí, nebo rybáři nemůžou vyvážet to, co tam uloví. Eh, vy jste hovořil o uzavření těch tunelů a teď se ty tunely zase, ale to k něčemu? nevede, dokud se neotevřou ty hranice s Izraelem. Vy jste říkal, že Evropa je ten věčný dárce a já si myslím, že konečně by Evropa se měla rozhodnout s tím něco dělat. Muchas gracias. La siguiente es la señora Ceballos. Děkuji. A na ní jako další paní Sevalius. Řekte. Děkuji. UNRWA pojí s Evropskou unii strategické partnerství od roku 1971 a pokud jde o gazu, tak je tam 13 eh, tisíc eh, vašich pracovníků. Nicméně během eh, tě, této doby naše politika byla vždycky taková, že jsme učinili jeden krok dopředu a dva kroky zpět investovali jsme miliony eh, do vybudování infrastruktury, která byla následně vybombardována. To znamená, že já se ptám, co čím jako Evropa přispíváme. Samozřejmě, že nás Izraelem pojí přátelství. Do určité míry jsme také Izrael odměňovali a doufali jsme, že to přinese plody, ale nyní si musíme přiznat, že ta politika nevyšla. Já se vás tedy ptám, jestli si myslíte, že se ta politika má změnit, že máme přijít s jinými modely, s jinými koncepci, s koncepcemi a také se ptám, eh, jak to vypadá s budoucností, jak eh, bude vypadat časový rámec. Eh, nastane doba, kdy vy jako organizace už nebudete potřeba? Institucional. Děkuji. Já na okamžíček tady se vzdám své institucionální role a budu hovořit jakožto poslanec. Pane Tarnere, hledím-li na situaci, E, na místě a na úkol UNRWA vidím tady značné zhoršení. V roce 2002 došlo k tomu, že pracovník UNRWA byl zabit izraelským ostřelečem. 51 e, středisek UNRWA bylo zničeno a 2014 bylo poškozeno velké množství škol v páze, páse Gaze a letos zemřelo 10 pracovníků OSN v rámci izraelských útoků. Takže tady máme velký počet mrtvých, další počet zraněných. Jste toho mínění, že toto bylo vědomé opatření Izraele, že oni se vědomně obrátili um, proti zařízením UNVRA, RUNRVA a že je ostřelovali vědomně proč dochází k takovým útokům a dále ještě ekonomické otázky, které mě velmi znepokojují. Zde byla poskytna 47 milionů dolarů jakožto nouzová pomoc. Dále srpnu 2014 bylo poskytnuto 65,9 milionů dolarů. Více než 30 pochází z USA a zbytek z Evropské unie. V pásmu Gazy existují obrovské ekonomické problémy. Co můžeme udělat pro to, abychom podpořili Palestince? Děkuji. Nyní má slovo pan Fren. Me and it's Freund instead of Fren. To jsem já a jmenuji se Freund, ne Friend, ale to je v pořádku. Děkuji. Co? Omlouvám se, že jsem špatně vyslovil vaše jméno. Děkuji. Děkuji vám, pane Turnere, za vaše slova a děkuji vám také za velmi obtížnou práci, kterou vaše organizace v Gaze odvádí. Jasně jste naznačil, že je to tak, že na jedné straně by palestinská samozpráva měla převzít odpovědnost v pásmu Gazy, na druhé straně je tu Izrael, který, a nyní vás budu citovat, by měl alespoň ustoupit a měl by eh, nechat eh, události, aby se vyvíjely. Já se ptám, eh, která z těchto situací je pravděpodobnější nebo nepravděpodobnější. A já se tedy ptám, co také může učinit Evropská unie, tak aby k tomu přispěla. Děkuji. Muchas gracias, señor Carver. Děkuji, Kárber. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Turnere, za vaši eh, velmi podrobnou analýzu té tragické situace eh, v Gaze. Já mám několik otázek. Máte pocit, že volání Hamasu po zničení státu Izraela, které nepřed, nepřestává, někdy eh, přestane a změní se něco na postoj Izraele k té situaci, pokud všichni přijmou to eh, řešení v podobě dvou států? Senora Auken, espero haberlo pronunciado bien. Okay, thank you very much for, for you. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji za, za vaši prezentaci, paní Tornare. Já mám jednu praktickou otázku týkající se našich peněz, peněz našich daňových poplatníků. Kolik peněz přímo nebo nepřímo eh, převádíte Izraeli. Já eh, eh, uvědomuji, že to musí být podstatná částka. Teď jsem slyšel, že na to jsou určité restrikce na materiály, které možné do Gazy posílat. Většina toho, těch materiálů se musí za vysoké ceny kupovat v Izraeli, takže by mě to zajímalo tento kruh těch peněz. My neustále platíme a komu to pak eh, na konci jde. Dále jste hovořil o obnovení stability. Znamená to, že se vrátíme eh, k té vojenské okupaci celé Palestiny. Myslím, že i blokáda tady byla eh, v roce 2006-2007, já jsem tam tady byla výborem pro rozvojovou pomoc. A soukromý sektor vlastně neměl žádnou příležitost vyvážet zboží z A to bylo už tehdy, ještě předtím, než Hamas se chopil moci. A teď je tedy Gaza v obležení. Pokud se neustále mluví o, o vytvoření stability, tak to znamená, že ti lidé budou i nadále trpět a my to všechno budeme financovat. My pořád platíme za tu okupaci. Asi se shodneme, že nemůžeme eh, od sebe oddělit ty otázky situace v Gazi od okupace západního břehu. Takže eh, vám to asi nemusím vysvětlovat. Ale Nemyslíte se také, že když naši ministři hned po tom příměří prohlásili, že eh, není možné se vrátit ke statutu quo, takže to byla jediná optimistická část toho jejich prohlášení. Mně bylo jasné, že je potřeba vyřešit problém s tou okupací a od kolegů jsem se dozvěděla, když jsme přijímali to poslední eh, usnesení, které podle mě bylo tragické, tak tam se hovořilo o statutu quo v Gaze, to znamená, že se budeme muset vrátit k té normální situaci toho faktického obležení. Možná, že tady dojde k určitému uvolnění té blokády na moři a tak dále o několik kilometrů. A pokud eh, na to přistoupíme, a já vím, že to není vaše politická odpovědnost, to je naší politickou odpovědností, tak bychom měli přestat mluvit o vytvoření dvou států co to by to prakticky znamenalo. A musíme změnit náš jazyk. To... Senor Panceri. Panceri. Pan Panceri. Grazie. La mia domanda è questa. Intanto grazie per la... Děkuji. Chtěl bych vám poděkovat za vaši prezentaci. Evropská unie je největší dárce pro palestinskou samozprávu je také největším trhem pro Izrael, co se týče exportu. A proto bych rád věděl od vás, protože máte zkušenosti přímo na místě, zda nyní nenadešel okamžik pro to, abychom na tomto poli něco učinili, tedy jednak na, v oblasti financí a na druhé straně v oblasti obchodu. Zda by nebylo možné nějakým způsobem natlačit na izraelskou vládu či na Palestinu tak, aby obě dvě strany se skutečně pohly a šly cestou mírového procesu, abychom vyvinuli zde nátlak. Rád bych tedy znal váš názor. Děkuji. Děkuji nyní pan Chaci Georgi. Děkuji. Já jsem sám navštívil Palestinu a mohu říct, že jsme viděli téměř vše, říkám téměř schválně, neboť jsme nesměli eh, odcestovat do, navštívit pásmo Gazy. A chci říci, že to je vlastně situace, kdy jsme, by nám bylo upřeno demokratické právo. My jsme přesně toto v Izraeli kritizovali, tedy, že my jakožto poslanci jsme nesměli navštívit pásmo Gazy. Izrael nám tedy neposkytl toto právo. A já se ptám, jaký stát chce odkryt své zločiny. Žádný, ano. A to je přesně ten důvod pro to, proč nám Izrael odepřel přel vstup do pásma gazy. A nyní se ptám, co by se stalo, kdybychom, kdyby nás někdo tady zadržoval v Bruselu 8 let, bez elektřiny, bez vody, a kdyby nás tady bombardovali každé tři roky. Jaké postoje bychom pak zaujali? Jak bychom jednali? A nyní k osadníkům. Proč přesunuli 300 osadníků do města, kde žije 8 tisíc palestinců. To je 300 osadníků, které chrání 700 vojáků a tito lidé jsou placeni za to, že tam žijí jako osadníci. A já se ptám, můžeme my něco takového jako Evropský parlament akceptovat? My to v podstatě tolerujeme. Evropská unie to v zásadě toleruje, požadujeme sankce, uh, a tady vlastně eh, se snažíme vymáhat demokratická práva vůči Rusku. Ale na druhou stranu Izrael ze všeho toho to vylučujeme. Pokud tedy neuplatníme žádné sankce na Izrael, tak prostě nebude řešení tohoto konfliktu. A já jsem pevně přesvědčen o tom, že Izrael vůbec nemá zájem na tom tu situaci vyřešit. Děkuji. Pan Buchner, dovolte mi abych eh, hovořil podobně. Já si nemyslím, že se nám něčeho podaří dosáhnout, pokud eh, vezmeme Izraeli zvláštní statut, který v, obchodě, eh, v rámci obchodu s námi má. To znamená, že já vás prosím, abychom tuto situaci nově promysleli, revidovali, protože pouze tak můžeme něco, něčeho dosáhnout. Děkuji. Slovo má pan Bashir. Bashir? Oh, ah, sorry about that. Uh, I would like to echo what has been... Vám se, já bych rád zopakoval to, co tu dnes říkali kolegové přede mnou, většina z nich. Já si myslím, že ty skutečnosti jsou jasné. Je tu jedna strana, která o vyřešení problému nestojí. Takřka dvě, dva miliony lidí jsou v otevřeném vězení. Já jsem tam byl, já vidím, jak, já jsem viděl, jaké to je. Uh, já si myslím, že Evropská unie nemůže eh, přihlížet tomu, aby to pokračovalo. Já si myslím, že zvláštní statut, který jsme Izraeli udělili, bychom měli stáhnout. Izrael, podobně jako apartheid v Jižní v Africe, musí být povolán k zodpovědnosti a Palestina jako stát eh, musí vzniknout. Eh, v roce 1948 jsme viděli, že eh, rozdělení Palestíny eh, vypadalo tak, že na 40% jejího území vznikla, vznikl Izrael. Eh, soud z Osla tedy potvrdil toto uspořádání. Je to pouze jeden stát, který brání vyřešení problému, a to je Izrael. Ehm, francouzský ministr zahraničí řekl při příležitosti nedávného bombardování, že musíme donutit eh, vyřešení tohoto konfliktu. Musíme si to vynutit, protože jinak bude tragédie následovat tragédii. Eh, není to nic jiného a celé to způsobila, způsobil Izrael na Blízkém východě dochází k mnoha konfliktům právě kvůli tomu. Pokud Izrael chtěl spravedlnost, tak proč eh, dovolil eh, proč nedovolil lidem žijícím v Gaze, aby se vrátili domů. To, co tam probíhalo, bylo etnické čištění, či, etnické čistny, čistky. Já si myslím, že skutečně musíme donutit Izrael, aby umožnil vznik palestinského státu, musíme umožnit palestincům, aby se vrátili do své země, tedy do Palestíny. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní ještě paní Sokorafa. Děkuji, pane předsedo. Já plně souvislí s tím, co jsem co řekl pán Chaciorgios. On přesně popsal to, k čemu momentálně dochází v pásmu gazy. A já bych tomu se přidal tuto otázku, pane Tornere, myslíte si skutečně, že stabilita pásmu gazy skutečně závisí na tom, jak se zachová palestinská samozpráva? A nebo není spíše e, nutné, aby e, skončila okupace. Palestinská samozpráva, vy jste to tak jasně neřekl, ale v Palestině máme situaci okupace. Izraelská vláda, armáda je okupační armáda a oni tam eh, vlastně provádějí čistky. A já se tady ptám, že naš, eh, souhlasíme s tím, či ne. Vy jste hovořil o fundamentalistech, o extremistech, já si myslím, že to, co vy se pokoušíte, je v podstatě chránit, nebo to, co oni se pokouší, je chránit svou lidskou důstojnost, svou půdu, svou, svůj domov. A e, je velmi důležité si uvědomit, že v regionu nebudeme mít mír, pokud bude jeden národ poutlačovat ten druhý. A ještě bych vám chtěla položit jednu otázku. Již se tady hovořilo o ničení vašich institucí, vašich zařízení, vašich orgánů a o tom, že i vaši pracovníci se stali oběťmi. V Gaze je 630 škol a tam bydlí asi 6 tisíc uprchlíků, jste, řekli, jste řekl. Takže by bylo vhodné učinit nějaké akce pro to, aby se co nejrychleji odstranily škody a zástupce OSN řekl, že pravděpodobně bude nutné odjet do pásma Gázy, tak aby se přesně zjistilo, jaké konkrétní kroky je třeba provést, aby se ten region mohl znovu, tedy aby se mohla provést obnova tohoto regionu. A já se vás ptám, pane Tarnere, proč jste tak zdrženlivý vůči Izraeli? Ve vašem prohlášení e, není nic, co by odsuzovalo politiku Izraele. A já musím říct, že velmi podporuji vaši přítomnost v pásmu gazy, ale chci říci, že ta práce, kterou tam odvádíte, musí být nutně odváděna i nadále. Děkuji mnohokrát, to byla celá řada velice různých eh, otázek a nyní máte slovo, pane Turnery. Děkuji vám. Možná, že mi bude chvilku trvat, než odpovím na všechny vaše otázky. Eh, za prvé, eh, to jsem neřekl, Eh, Palestina je pod izraelskou okupací, to je evidentní. Několik z vás hovořilo o blokádě a o tom, jestli máme hovořit o stabilitě. Ta okupace samozřejmě musí skončit, ta blokáda musí také být ukončena. To jsou základní předpoklady pro dlouhodobou stabilitu v regionu. Nicméně, naší největší starostí je Eh, přetrvat do konce roku, tak aby eh, naši lidé, kteří tam máme na starosti, mohli jít domů, aby vůbec nějaký domov měli, protože eh, v příštích týdnech, měsících přijde další konflikt, dokud neuvidíme nějakou konkrétní a jasnou akci na místě, a což se vyžaduje, abychom okamžitě něco udělali, aby něco udělala také palestinská samozpráva, aby něco podnikl Izrael a také Hamas a mezinárodní společenství. Pokud tyto čtyři aktéři nic nepodniknou, a to okamžitě, tak se brzy vrátí násilí. Míra frustrace, míra vzteku eh, v palestinské populaci je bezprecedentní. Ti z vás, kteří jste tam byli, víte, že eh, lidé v Gaze jsou velmi odolní, že po dlouhou dobu si udržují důstojnost a naději a zůstali tam. Ale to se teď od začátku toho současného konfliktu změnilo, dokonce i členové nebo naši eh, zaměstnanci, kteří v podstatě jsou velmi privilegovaní, protože každý měsíc dostávají plat, tak i ti teď hovoří o tom, že chtějí odejít, a, nebo že chtějí odvést své děti z Gazy. Teď skutečně poprvé dochází ke eh, nezákonné emigraci, včetně tragicky těch, kteří eh, zahynuli v tom eh, námořním neštěstí u Sicilie. To jsou lidé, kteří ztrácejí naději. A když teď mluvím o stabilitě jako naší prioritě, tak je to skutečně základní předpoklad pro to, aby skončila blokáda okupace a to je skutečně něco, co se vyžaduje nějaké kroky okamžitě. Našich asi 118 zařízení v Gaze bylo částečně poškozeno, jedno eh, jedno zařízení bylo úplně zničeno, část našich škol, ale nebyly úplně zničeny blízko Koza. Eh, izraelské eh, jednotky srovnaly se zemí celý jeden blok střídami. Obnova gazy bude záviset na řadě věcí, samozřejmě na financování, což je eh, sekundární, ale je také otázka toho, jestli bude, kdysi, eh, jestli bude k dispozici stavební materiál. Eh, jde také o to, aby soukromníci jednotlivci sami mohli obnovit své domovy. A to všechno bude záviset na eh, to, jestli palestinská samozpráva eh, bude mít situaci pod kontrolou, jestli bude mít eh, personál například na hraničních přechodech a na místě na, s tím Izrael souhlasil. A v této velmi malé jednotlivosti, neříkám teď o konci celé blokády, ale v této jedné konkrétní věci Teď Izrael eh, pomáhá, eh, protože tam pouští ty svatební materiály a další kroky jsou na palestinské samozprávě. The, the broader issue of, of... Ta širší otázka eh, blokády a mírového procesu a jak eh, ti eh, dárce můžou donutit někoho, no, přinutit někoho k dohodě. Já si myslím, že to není úplně nutné. Ty strany se budou muset dohodnout eh, mezi sebou. Nicméně už tady bylo řečeno, že Evropa je největším dárcem palestinské samozprávy a jedním z největších obchodních partnerů Izraele. Takže by bylo absurdní si myslet, že Evropa nemá žádný vliv Nemyslím si, že ani bezpečnost samotného Izraele je vyřešena bez toho, než situace ten mír je potřebný na obou stranách. Náklady na okupaci jsou také velmi vysoké. Ty náklady nesou jednak palestinci, evropští daní poplatníci. A měli bychom tedy eh, dělat více pro to, abychom toho míru dosáhli. Konkrétní otázka související s humanitární pomocí od arabských států. Arabští dárci financují zejména um, stavby, stav, stavbu domu jinak poskytují velmi malou část našeho obecného fondu, ze kterého my financujeme vzdělávání a zdravotní služby. A v tomto konkrétním eh, konfliktu jsme eh, vydali apel, abychom získali více peněz a od jednoho dárce jsme získali příslip, který představuje prakticky veškerou pomoc Evropy, takže my dostáváme značné finanční prostředky od eh, arabských eh, států. A k tomu, že se ty prostředky nevyplácejí, tak s tím nesouhlasím. Já bych byl rád, abychom tolik peněz nepotřebovali. Já bych si také přál, aby eh, museli už po 15. vydávat ten apel na získání peněz na humanitární pomoc. Myslím, že ty peníze by šlo využít i jinde, ale ty peníze, které dostáváme od EU, zejména pro náš obecný fond, jsou naprosto kritické. Že to vzdělávání, které poskytujeme generacím palestinců, je naprosto zásadní pro eh, životy palestinců. My tím stanovujeme určité měřítko a potom vlády vlastně se tomu musí vyrovnávat a proto jsme byli velmi pozitivní, eh, my jsme velmi pozitivní dopad. Myslím, že ty peníze jsou eh, vynakládány velmi účelně, my jsme eh, velmi dobře řízená organizace, takže ty peníze nejsou nadarmo vynakládány. Uh, someone asked about when we could go away. I would love to... Někdo se ptal, kdyby, kde se nám podaří skončit naše činnosti. Já bych velmi rád byl posledním ředitelem UNRWA, protože by to znamenalo, že jsme tam Eh, něco vyřešili a že už eh, není potřeba řešit situaci palestinských uprchlíků a to by byl konečně velký den, eh, ze kterého bychom měli radost, ale asi brzy se to nestane, i když je to naším cílem. Nezávislost eh, OSN tady byla zneužívána eh, všemi různými stranami. Několik eh, z našich zařízení sloužilo jako skladiště zbraní a svět to, všichni to vědí, protože my jsme o tom informovali, byli jsme o tom velmi transparentní. My jsme prováděli každodenní inspekce, abychom věděli, že naše zařízení nejsou zneužívána k těmto účelům a zveřejnili jsme to. Jeden z nejhorších případů byly tři případy, kdy Eh, uprchlíci, včetně našich zaměstnanců, eh, zahynuli v našich školách při útoku. My jsme vždycky volali po vyšetření a ve všech těch případech ta otázka, kterou se musíme ptát, je, jestli Izrael prokázal eh, dostatečnou opatrnost a přiměřenost při použití síly a při snaze chránit civilisty. To jsou otázky, které bychom se měli ptát pokud tady byla nějaká vojenská hrozba v té oblasti, a to nebylo prokázáno. Betanun například. že někdo prý vypálil eh, protitankovou střelu z blízkosti naší školy, tak je potřeba se ptát, jestli to skutečně byla přiměřená reakce a jestli byly přijaty ochranná opatření pro civilisty pokud tam byla vojenská hrozba Džabali 30. července, tak eh, dělostřelecká střelba eh, značné blízkosti. Byla to vhodná reakce, bylo to přiměřené té hrozbě. Když se eh, rozhodli o střelov bezpilotního letounu, Eh, muže na motocyklu, tak eh, to museli dělat zrovna před branami jednoho našeho komplexu, takže eh, spousta lidí přišlo o život. Prokázali tady zase dostatečnou opatrnost a přiměřenost. To jsou otázky, které musí být odpovězeny. A na závěr Eh, to, že eh, když bude na jedné straně klid, tak bude klid na druhé straně, to je jenom iluze. Eh, myslím si, už není možné se vrátit do té předchozí situace, už se nemůžeme vrátit k tomu, že by tady Hamas zajišťoval bezpečnost. Pokud tady nedojde k nějaké prokazatelné změně, pokud nedojde k reformě státní zprávy, pokud eh, nebudou vládní úředníci dostávat eh, platy, pokud nedojde k obnovení toku stavebního materiálu, tak tady nebude mír, nebude tady stabilita a nebude tady ani bezpečnost pro Gazany nebo pro Izraelce. A pak musíme řešit blokádu a eh, izolaci a v tom by mohla Evropa sehrát důležitou roli. Nemá to ale celé, to nemá to proces, který by říkal mezinárodní společenství. To, co potřebujeme, je, aby palestinci, Izraelci se něčem dohodli a potom nás požádali o podporu. Eh, Děkuji mnohokrát, pane Tarnere. Chtěl bych vám poděkovat také za to, že jste zavítal mezi nás na výbor. Buďte ujištěn, že vždy budeme otevřeni názorům OSN a e, jsme ochotní ze všech sil vás ve vaší práci podpořit. Děkuji, nyní krátce přerušíme a poté se vrátíme k dalšímu bodu na pořadu jednání.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 so I think so. Okay, colleagues, maybe we can make... Milí kolegové, pojďme začít. Prosím, posaďte se. Pojďte se všichni posadit. Máme nabitý program, který musíme zvládnout. Máme trochu spoždění kvůli mě, já se za to omlouvám. Milí kolegové, Jmenuji se eh, Linda McEwen a jsem novou předsedkyní výboru pro rozvoj a vítám vás společně s kolegou Kuso z AFETu, který je tu také, a paní Valenciano. Paní, pan Kuso je místopředseda AFETu a paní Valenciano je eh, předsedkyní podvýboru pro lidská práva. Je to společné zasedání našich výborů. Chceme představit kandidáty na Sacharovovu cenu. Je to Počátek procesu výběru kandidátů Sacharovovy ceny za rok 2014. Ty kandidáti budou vybráni 7. října, to znamená za 14 dní a následně roz, rozhodne uh, byro v říjnu tohoto roku. Sacharovova cena je možná nejviditelnější aspekt eh, naší parlamentní práce při podporování lidských práv na, na celém světě. Uh, Evropská unie chce zůstat i nadále nástrojem pro demokratizaci, pro podporu lidských práv a chceme tak eh, činit co možná nejlépe. Nyní, když uzavíráme dohody o spolupráci, tak do nich aspekt lidských práv zahrnujeme. Také se při našich kontaktech s třetími zeměmi zaměřujeme na dodržování lidských práv, monitorujeme eh, situaci v oblasti lidských práv na celém světě. To znamená, že eh, naše usnesení jsou brána velmi vážně na celém světě. Eh, snažíme se také sledovat práci bývalých nositelů Sacharovovy ceny, zda i nadále se věnují otázkám lidských práv ve svých zemích. Milí kolegové, naše závazky eh, odráží výběr kandidátů, kteří pochází z mnoha zemí světa. Regiony, ze kterých kandidáti pocházejí, to znamená Blízký východ, Severní a Střední Afrika, Východní Evropa a Kavkaz, pokrývají strategické části světa, kde jsou lidská práva porušována a které jsou zároveň klíčovými partnery Evropské unie, pokud jde o rozvoj lidská práva a bezpečnost. Ať už bude v posledku zvolen kdokoliv, myslím si, že všichni jsme si vědomi toho, že všichni kandidáti si zaslouží naši podporu a že je potřeba eh, otázku lidských práv řešit. Dříve než předám slovo kolegům, tak mi dovolte, abych představila kandidáty eh, na Sacharovovu cenu, ale nejprve vám eh, představím procedurální aspekt celé věci. Zatím jsme obdrželi sedm návrhů. Krátký popis každého kandidáta najdete ve svých složkách. Nyní požádáme poslance, kteří předložili návrhy, aby svoje kandidáty představili a sice v abecedním pořadí. To znamená, že nejprve nebo každý eh, poslanec, který předložil návrh, bude mít 10 eh, minut na to, aby představil svého kandidáta nebo své kandidáty. To bude trvat 70 minut a jako první představíme Mahmuda al-Asaliho a Luise Rafaela Saka, eh, které, kteří byli nominováni skupinou ECR a paní Anna Záborská nám je představí. Marty Mesmaker a Anna Záborská z EPP a z ECR předložili tento návrh. Já nevím, kdo z nich začne, jestli pan Mark Demesmaker nebo paní Anna Záborská. Takže eh, pan Mark Demesmaker z ECR má eh, slovo na pět minut a následně obdrží na dalších pět minut slovo paní Anna Záborská eh, z EPP. Ik zal inderdaad graag onze... Paní předsedkyně, ano, já bych skutečně chtěl tady eh, jak si ne slova na úvod k této dvojí nominaci. Dělám to jako koordinátor mé frakce, ale je to společná nominace s dalšími poslanci z ostatních frakcí. Paní Záborská mne za chvíli doplní. Drazí kolegové, drazé kolegyně, když spí rozum, budí se, probouzej se monstra. Francisco de Goya to před více než dvěma sty lety vyjádřil v jednom svém uměleckém díle. A nyní je tomu tak, že skutečně čelíme monstrum, která byla probuzena monstru občanské války v Sýrii a Iráku. Čelíme náboženskému šílenství. Dnes jsme o tom eh, dopodroba hovořili ve výboru pro zahraniční záležitosti. Vede to k pronásledování etnickým čistkám, eh, pokusům o genocidu, genocidu lidé jsou pro následování kvůli své víře, či pouze z toho důvodu, že patří k určité skupině obyvatel. Co se nyní odehrává v Sýrii a v Iráku, nám připomíná ty nejtmavnější kapitoly naší historie. Společenství, které je takto lokálně charakterizováno a které se nachází v takových potížích, pokud se někdo takto snaží se zasazovat o lidská práva, o respekt vůči lidskému životu, někdo takový musí být velice odvážný, protože musí také bojovat za zachování svého vlastního života. Takovýchto odvážných není mnoho, ale takovýto lidé naštěstí existují a tito lidé v nás probouzejí naděje. A proto musíme nominovat tyto takto dva odvážné lidi. A jedná se o Luise Saka a o Mahmuda al-Asalio. Luis Sako je patriarcha chaldejské církve, je, je nejdůležitější eh, zástupce náboženských menšin, kteří jsou v Iráku pro následování. On je velice odvážný, eh, je velmi angažovaný a snaží se chránit pro následované křesťany a také kritizovat pro následování křesťanů. Mahmud al-Asali Eh, nechtěl mlčet tváří tvář brutálních činů eh, členů ISIS v Mosulu, eh, kteří nutili mnohé, aby se obrátili na muslimskou víru, či je jinak pronásledovali. A Mahmud al-Asali, jakožto muslim, měl tu odvahu se postavit proti takovýmto útokům, proti takového nucení a zaplatil za to tou nejvyšší možnou cenou byl zavražděn a proto je tedy nominován post mortem. Eh, Vznik IS a ta brutalita, kterou projevují, je ohrožení celého světa. Ta brutalita je skutečně nepředstavitelná. A Eh, tato brutalita má dopad i na mladé lidi z našich zemí, které, kteří se radikalizují a tito radikálové přicházejí z Evropy, eh, z, z Londona do Paříže, odcházejí na Blízký východ. A jsme skutečně eh, potom velmi zdrcení, když je vidíme na krvavých fotografiích či filmech v i na internetu. Dobře víme, k čemu došlo v židovském muzeum několik sto metrů vzdálenému tomuto parlamentu. A to, ta hrozba je skutečná a je třeba na ní zareagovat. Potřebujeme jednoznačnou reakci. A jednovrstvá reakce nepostačí. Hodnoty jako tolerance, pochopení, smíření, musí nabývat na důležitosti, ale je důležité, aby tyto hodnoty vznikly v lokální společenství. A přesně to eh, vlastně reprezentují tyto dvě osoby, které jsme navrhli. Eh, odvaha Luise Saka a oběť, kterou přinesl Asely, mají skutečně nesmírnou symbolickou hodnotu. Jsou to lidé, kteří se velmi zasazovali o občanské svobody mimořádným způsobem a jedná se o mimořádné osobnosti, kteří skutečně se angažovali v takto těžkých podmínkách, které existují v tomto regionu. A my bychom se měli zasadit o to, aby náš model, který je vlastně důsledkem naší historie a chyb, které jsme učinili v naší historii, model, který se zakládá na respektování života, svobody víry a lidské důstojnosti, to je model, který je důležitý pro budoucnost, abychom dokázali eh, potírat veškerá ta monstra Nepotřebujeme k tomu pouze vojenskou sílu. Náš model je důležitý. Goya říkal, že tedy spánek rozumu probouzí monstra, ale my musíme proti monstrum zakročit pomocí rozumu. A myslím si, že bylo naprosto vhodné, že tyto dvě výtečné osobnosti byly nominovány na Sacharovovu cenu. Děkuji, Děkuji že jste se držela vyhrazené doby a nyní paní Záborská. Prosím. Děkuji, vážené dámy a pánové. Myslím, že není pochybností o tom, že toho, eh, čeho jsme dnes svědky v Iráku, je genocidou. Jsme svědky vlády eh, centrální, která je velmi oslabená a rozdělená na tři eh, části, šítskou, sunickou a kurdskou. Stejně tak jsme svědky toho, že křesťané, kteří v tomto regionu žijí déle než jakákoliv jiná populační skupina, jsou nuceni k tomu, aby opustili své domovy. Pokud tak neučiní, tak budou mučeni, zabíjeni a prodáváni jako otroci teroristům, kteří si říkají islámský stát. To všechno víme, protože eh, jsme sledovali ten vývoj situace na místě. Lidská práva jsou, eh, se tak jmenují, protože představují nezbytnou podmínku pro všechny, kteří jsou lidskými bytostmi. Pokud je někdo zbaven svých lidských práv, tak je ohrožena samotná jeho existence na Zemi a proto bychom měli jednat. Pokud nebudeme jednat, tak samo lidství eh, by mohlo přestat existovat. Patriarcha Sako eh, při své nedávné cestě do Ženevy se zmiňoval o tom, že je potřeba udělat všechno pro to, abychom zachránili um, lidstvo a e, lidskou důstojnost e, v Iráku. Je potřeba jednak poskytovat i nadále humanitární pomoc, e, přístřeší, potraviny, vodu, léky a oblečení pro všechny uprchlíci, kteří tady ještě přetrvávají. Nicméně je potřeba také hledat politické řešení proto, abychom eh, osvobodili oblast Nineve a Mosulu. Bude potřeba vytvořit mezinárodní koalici s mandátem OSN na ochranu eh, lidských práv eh, tisíců osob, kteří tady jsou bez jakékoliv ochrany. To je základní podmínka pro to, aby se mohli vrátit do svých domovů. Patriarcha eh, Sako také eh, uvedl, když eh, hovořil o tom, že by to nemělo probíhat formou leteckých útoků, s tím, že ochrana lidských práv a každého občana je nezbytná pro zajištění mírové koexistence. Válka je vždy špatná a nepřináší nic než neštěstí. Konec citátu. Evropská unie nemá žádné ozbrojené síly, které by mohly udržovat mír. Parlam, Evropský parlament také nemá k dispozici žádné vojenské jednotky a ani nemůže vést žádná mezinárodní jednání, ale pokud budeme společně eh, pokud společně udělíme Sacharovu cenu těm, kteří bojují za práva křesťanů v Iráku, tak ti můžeme ukázat, že nám jejich osud leží na srdci. Není žádnou náhodou, že náš návrh zahrnuje jak křesťanského, tak i muslimského kandidáta. Myslíme si, že vzájemný respekt by mohl právě vést k udržitelnému míru. E, příklad, který ukázali jak patriarcha Sako, tak i profesor Al-Asali, e, nám dávají naději, e, že tisíce křesťanů a muslimů, kteří žijí v této oblasti, by mohli se řídit zásadami lidskosti. Chtěl bych poděkovat všem eh, poslancům, kteří podepsali tuto eh, nominaci a kteří tím umožnili její předložení. My jsme vzbírali více než 80 podpisů, tedy dvakrát více, než eh, je to nezbytné minimum. Nicméně, to taky potřeba říci, jenom 60 z nich, 66 z nich bylo uznáno kvůli technickým problémům. Dámy a pánové, chtěla bych vás vyzvat, abyste iráckému lidu nabídli víru a naději. Chtěla bych, eh, abyste prokázali naše společné přesvědčení a víru v to, že není eh, možné zbavit lidí některých jejich základních práv. Chtěla bych, abyste projevili svou podporu eh, iráckým křesťanům a podpořili nominaci patriarchy Luise Saka, který zastupuje svou náboženskou komunitu a také profesora Mahmuda al-Asaliho pest mortem na eh, Sacharovu cenu za svobodu myšlení. Děkuji vám. Děkujeme, paní Záborská. Děkujeme také za to, že jste takřka dodržela čas a tím se dostáváme k druhému kandidátovi nebo k druhým kandidátům Muad Belguate, Ala Jakuby a Ala Abdel Fata, které nominovala e, frakce GUE NGL a osoba která předložila návrh, je paní Marie Christín Veržia. Je tu mezi námi? Ano, vy jste za kamerou, takže já jsem vás bohužel neviděla. Já jsem tady. Děkuji, děkuji a máte slovo na 10 minut. Madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Po eh, pádu tunického eh, diktátora Eh, se řada zemí na Blízkém východě a kolem Středomoří začalo více zajímat o sociální spravedlnost a lidská práva. Dnes eh, můžeme říci, po té době, která to uplynula, že ty výsledky nejsou až tak eh, optimistické, jako se zdálo před těmi třemi roky. Mohli bychom hovořit o situaci v Libii, v Sýrii, na některé země se také často eh, zapomíná, například na Bahrajn. Eh, ti, kteří nám byli nominováni, jsou eh, připomínkou této mládeže, která vystoupila za svá práva. Takže jsou to, je to naději na to, že mladá generace chce jít cestou svobody Eh, jsou to symboly eh, svých zemí, odkud eh, pocházejí. Samozřejmě ty země se od sebe liší. A je to důležité také pro vztahy těchto zemí s Evropskou unii. To jsou lidé, kteří byli persekováni za to, že vyjádřili svůj názor. Pomoat Belkate je z Maroka, je to rapper, je to uh, Člen hnutí 20. Eh, února byl eh, třikrát odsouzen na několik let eh, odnětí svobody. Proslavil se právě kvůli těm útokům policie. Někteří mu říkají Gavroš marocké revoluce nebo Trubadur naší doby, protože odsuzuje korupci a policejní represi. Všichni, kteří Maroko znají, vědí, Eh, jak to tady v této oblasti vypadá. Ale teď na to není čas o tom diskutovat. Teď jde o to, jak zajistit právo se svobodně vyjadřovat eh, v zemi, která je čím dál tím více dávána za příklad eh, svým sousedům. Tento mladý muž se dopustil urážky majestátu, protože kritizoval krále v Maroku a to bylo, kdy se dostal z vězení Eh, byl v podmínce a i nadále eh, eh, říká, že je nevinný. Ale Jakuby je z, z Tuniska, i on byl členem toho populárního hnutí po arabském jaru, byl také předmětem zastrašování, policie s ním jednala násilně, a to právě proto, že byl autorem několika písní, kde odsuzuje postoj policie a korupci ve státě byl odsouzen několikrát za svoji činnost, tedy za obsah svých písní. Al Abdel Fata je z Egypta, je to bloger, e, zastánce lidských práv, byl mučen ještě pod tím starým e, režimem e, v 80. letech, byl několikrát odsouzen za to, že, se, že si troufal demonstrovat na veřejných místech. Byl například obviněn z toho, že podněcoval k účasti na zakázaných demotra, de, demonstracích. A víme také, co to znamená eh, v dnešní situaci v Egyptě. Tyto tři mladí lidé jsou symboly eh, mladé generace na severní Africe, která ještě pořád věří, věří v to, že svoboda projevu je eh, jejich právem. Jsou to lidé, kteří se nebojí říkat pravdu, kteří se nebojí nést následky tohoto svého postoje. A to je hlavní, nebát se. To je jeden z nejbližších eh, eh, sdělení, které mm, eh, vyšlo z té revoluce v roce 2011. A tím, že jim udělíme Sacharovu cenu, tak bychom tím dali najevo, že Evropský parlament sleduje tu situaci a zastává se základních práv, jako je svoboda vyjadřování a že i nadále bude bránit, zejména v těch zemích, se kterými máme přednostní vztahy. Takže eh, pokud budete hlasovat pro tyto eh, mladé eh, muže, tak tím vyšlete signál nejenom celé mladé generace, ale také vládám v této oblasti, že Evropská unie bude požadovat dodržování lidských práv a svobody vyjadřování, protože ty není možné pošlapat. Mělo by to také vést k ochraně těchto jednotlivců, kteří čelí těmto hrozbám tím bychom mohli, mohli uchránit jejich eh, samotný život. Jejich věk je 26 až 33 let a myslím, že tím eh, také vyjadřujeme určitou naději, naději v to, že eh, se situace může zlepšit. Je to naděje univerzálnosti, která je jádrem celého tohoto sdělení, že je možné zajistit sociální svobodu Eh, pardon, sociální spravedlnost a svobodu vyjadřování. A právě proto bych vás chtěla požádat, abyste podpořili kandidaturu Muarda Belguata, Al Jakubiho a Ala Abdela Fataha. Thank you, madam. Děkujeme vám, paní Veržia. Třetí kandidát, nebo třetí kandidáti, to je Credo Open Doors L'Ovre d'Orient a Aid to the Child, kteří byli nominováni Filipem Žuvánem a 60 dalšími poslanci a jejich nominaci nám představí pan Ponga během deseti minut. Děkuji paní předsedkyně. Filip Živan tady dnes eh, bohužel eh, nemohl být přítomen, protože eh, je v nemocnici, omlouvá se mm, tedy za svou nepřítomnost. Já bych teď chtěl vystoupit jménem 60 signatářů této iniciativy. Eh, byl jsem tím pověřen panem Živánem. Eh, chceme předložit společnou kandidaturu čtyř organizací, které chceme uctít za jejich úsilí při ochraně eh, perzekovaných křesťanů v Iráku a v Syrii. Tyto organizace zastupují různé křesťans, různá křesťanská vyznání, snaží se tedy bojovat za jejich práva, zlepšovat informovanost, ale také konkrétně poskytovat pomoc zranitelným osobám a uprchlíkům v regionu. Tím, že bychom jim eh, eh, udělili Sacharovu cenu za svobodu myšlení, by Evropský parlament eh, prokázal svou solidaritu vůči těmto persekvovaným menšinám, kteří trpí pod barbarstvím islámských džihadistů. Bránit křesťany na Blízkém východě je důležitým úkolem v Evropě, protože sdílíme stejné hodnoty a jsme součástí stejné civilizace. Nejde tedy o otázku náboženskou, ale spíše o otázku filozofickou a morální. Neměli bychom zapomínat na to, že to je Evropa, která eh, se zasazuje o svobodu myšlení, o svobodu vyjadřování, o svobodu víry. A při ochraně křesťanů na východě a tím, že jim udělíme Sacharovu cenu, bychom tím znovu eh, vyjádřili tyto naše hodnoty a dali najevo, jak důležité je pro nás ochrana lidských, prov, eh, lidských práv. Já bych teď chtěl eh, zmínit ty jednotlivé organizace. Jednak je to eh, organizace Coordination Question d'Orient and d'Angers, CREDO. To je organizace, která byla vytvořena v září 2013 po té, co bylo Eh, vypáleno několik eh, koptských eh, kostelů v Egyptě. Skládá se zástupců křesťanských komunit ve Francii, ale také na Blízkém východě a dalších humanitárních organizací. Kredo snaží upozorňovat veřejné mínění na osud křesťanů v této oblasti, snaží se tak získat podporu mezinárodního společenství pro ochranu východních křesťanů. Vzhledem eh, k tomu násilí, které bylo spácháno na křesťanských eh, menšinách Iráku, eh, také Credo podalo mm, žalobu u Mezinárodního trestního tribunálu na islámský stát z důvodu genocidy a zločinu proti lidskosti. na základě iniciativy Kreda také eh, byl vydán takzvaný pařížský, pařížská výzva 9. Eh, září tohoto roku, eh, kde se snaží zmobilizovat muslimskou komunitu ve Francii, aby vystoupila proti aktivitám islámského státu Dále je to organizace Portu Vert, otevřené eh, dveře, je to také eh, nevládní křesťanská organizace původně protestantského vyznání, která se také zasazuje ochranu persekvovaných eh, křesťanů. Působí v 53 zemích světa, má 21 zastoupení na celém světě. Toto je organizace, která se snaží informovat o osudu křesťanů a o, o tom, jak probíhá jejich eh, stíhání v některých oblastech. Nestaví se proti jednotlivým režimům, ale spíše se snaží zasazovat o pomoc těmto persekovaným církvím. Po vypuknutí občanské války v Syrii eh, tato organizace zintenzivnila svou práci v této oblasti, aby zabránila nejhoršímu. Um, Snaží se také zajistit humanitární pomoc uprchlíkům a těm, kteří v této oblasti dále přetrvávají. Je to jakási síť různých církví, chaldejské, asyrské, arménské, ale i katolické, včetně tedy protestantské církve. Toto jsou církve, které slouží jako distribuční centra pro všechny, kteří potřebují pomoc. Eh, v současnosti jejich pomoc přijímá více než 9 tisíc rodin každý eh, měsíc, ať už jsou to křesťané anebo muslimové. Hmm, tato organizace eh, působí už od války v Iráku, tedy té druhé golské války, kde se snažila pomáhat křesťanům, kteří byli postiženi tímto konfliktem a využívá tedy síť svých eh, kostelů pro to, aby distribuovala pomoc desetitisícům uprchlíků, kteří teď také prchají před islámským státem. Dále je to do eh, organizace AED, eh, pomoc eh, církvi v Nesnázi. Je to také Mezinárodní katolická nadace, která se snaží pomáhat ohroženým křesťanům a uprchlíkům. Působí ve 140 zemích, zejména ale na Blízkém východě. Výrazně zmobilizovala pomoc v Sýrii snaží, stará se o prchlíky. Eh, většina z nich jsou křesťané, ale nejsou to výlučně křesťané. I muslimské rodiny mají nárok na pomoc od této organizace. Od začátku tohoto roku eh, bylo na tyto účely vynaloženo více než 1,5 milionu euro. Co se týče Iráku, AED eh, okamžitě zaslalo 200 tisíc euro pomoci pro křesťany, kteří uprchli z Mosulu a z Nineve. A dále je to organizace Lèvres d'Orient, eh, což je organizace, která byla založena v roce 1856 profesory na Sorboně, je to francouzská asociace, která eh, se výlučně zabývá eh, osudem křesťanů na východě, je pod ochranou pařížského arcibiskupa, věnuje se třema hlavním úkolům vzdělávání, sociální pomoci a Eh, misionářství, a to ve 23 zemích, zejména na Blízkém východě. Je to organizace, která eh, již distribuovala pomoc eh, ve výši více než 4 miliony eur v Sýrii. Je to organizace, která v současnosti studuje potřeby a priority. Chce se zaměřit zejména na pomoc dětem a nemocným na severu Iráku. Jde tedy pomoc v podobě potravin, eh, přikrývek, eh, topení, léku a tak dále. Děkuji vám za pozornost. Thank, thank you, Mr. Ponga. Děkujeme, pane Pongo. Čtvrtým kandidátem je hnutí Euromaidan z Euromaidanu, které zastupují Mustafa Najem, Ruslana Lišičko, Jelizaveta Šepetilnikova, a Tatiana Čornovol. Jim nominoval je pan Jacek Sáriuš Volsky a 52 dalších e, poslanců. Nejprve si poslechneme a prohlédneme e, video, tak abychom ty kandidáty viděli a slyšeli. To znamená, že e, Nejprve se podíváme na video a následně tedy budou mít eh, kolegové po dvou minutách slovo. Eh, bylo mi ale řečeno, že nejprve se podíváme na video, prosím.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 Nyní promluví čtyři řečníci, každý z nich bude mít dvě minuty a nejprve má slovo pan Jacek Sáriuš Volsky. Bože, máme francouzské tlumočení na francouzském kanálu, technický problém. Teď tam je španělština. To se vyřeší určitě, děkuji vám. <laughs> Maybe the Spanish is having the French, you're being told. Plus de l'espagnol. Okay, hopefully that will be resolved, please. Doufejme, že se to vyřeší. Pokud by se tak nestalo, tak nám dejte vědět. A já nyní předávám slovo na dvě minuty panu Sáriošu Volskému. Děkuji, paní předsedkyně, paní předsedající. Já a moji kolegové z různých politických skupin představujeme hnutí z Euromaidanu kvůli eh, ochotě podstoupit oběti kvůli eh, odvaze pro eh, lidská práva. Chceme uctít toto hnutí pro občanskou kuráž, kterou měli při boji s brutálním režimem na Ukrajině. Tito lidé byli ochotni zaplatit nejvyšší cenu svůj život v zájmu evropských hodnot a v zájmu své evropské volby. Euromajdan je, navazuje na Sacharovovo dědictví. E, patří, e, právě e, Sacharov podporoval tyto lidi takový, takové, kteří eh, bojovali na Euromajdanu. Sacharov bojoval proti eh, Sovětskému svazu. Eh, je to podobné jako na Euromajdanu. konfrontování s morálním poselstvím Euromajdanu musíme uznat, že Sacharovovo dědictví je ještě viditelnější. Musíme uctít jeho poselství. Jde o to, jaké poselství chceme parlament vyslat dostat do světa a do Evropy. Eh, Zacharov by se určitě přihlásil k tomuto povstání v zájmu svobody. Poprvé v historii lidé umírali pod evropskou vlajkou za evropské hodnoty. Zacharovova cena by tedy připomněla evropským občanům to, jak cená je svoboda, jak cená je demokracie a že, je, že ji musíme bránit, byť by nás to stálo nejvyšší cenu. Myslím si, že takto by Sacharovova cena byla známkou mnohonárodního hnutí za demokracii, známkou a symbolem pokojného protestu. Díky tomu by dnešní Ukrajinci byli povzbuzeni ve svém eh, osamoceném boji v obtížné situaci, protože oni stále bojují za demokracii a svobodu. Pokud by tu mezi námi byl Andrej Sacharov sám, tak by určitě podpořil naši nominaci. Pokud pokud udělíme Sacharovovu cenu eh, lidem z Euromajdanu, uctíme eh, Sacharov eh, jako takového. Děkuji. Thank you. Now... Děkujeme a nyní má slovo pan Petras Auštrevičius na dvě minuty. Děkuji. V roce 2014 si události na Ukrajině vyžádali naši pozornost po, eh, pomoc. Je to skvělý příklad lidového povstání proti nedemokratickému korupčnímu režimu. Je to příklad změny a naděje. Ukrajinci, kteří vyšli do ulic a kteří se semknuli a byli silní, bojovali za evropské hodnoty, za demokratickou budoucnost. Nominace lidí z Euromajdanu, která, kterou Eh, představují čtyři osobnosti, se skupuje lidi, kteří bojovali na barikádách v Kijevě nebo eh, pracovali v různých organizacích. Konkrétně je to Mustafa Najem, Ruslana Ližičko, Jelizaveta Šepetilníková a Tatiana Černovol. Všechny uvedené osobnosti a Euromaidan jako takový, který sjednotil všechny lidi dobré vůle, si Sacharovovu cenu zaslouží. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Viktor Bostináru na dvě minuty. Viktora nevidím, dobře, to znamená, že předám slovo paní Rebece Harms také na dvě minuty. Vy jste tady, dobře, děkuji. Když jsem minulou zimu v listopadu poznala ty čtyři navrhované na tuto cenu, na cenu Sacharovu, tak toto hnutí na Euromajdanu pro mne bylo symbolem mírového pokojného hnutí, které se zasazuje za svobodu a občanská práva pomocí nejkrásnějšího prostředku, a to je nenásilí. A já jsem nikdy nezapomněla na to, jak umělci, umělci z různých eh, typů umění, hudebníci, divadelníci, lidé z filmu, jak se snažili tu temnou stránku moci kolem Janukoviče. Já jsem to jednou, řeknu to takhle, jak se trochu přiostřeně nebo jak se snažili tuto temnou moc odspívat pryč a já jsem skutečně eh, téměř uvěřila, že ta síla těch písní, jak si dostane Janukovičův režim na kolena. A chci říct, že ta Tatiana Chornovo je, a to je jedna z těch navržených kandidátek, to je žena, která v minulé země byla téměř ubyta k smrti a opravdu pouze o vlásek smrti unikla. Co se týče udělování ceny ten letos, co je pro mě velmi důležité, tak chci říci, že pro ty lidi z Euromajdanu hovoří i to, že sice jsme, tedy je vyhrál ten, je vyhrán ten spor o dohodu o přidružení, že dobře víme, že dohoda o přidružení byla podepsána, ale zároveň na východě Ukrajiny, respektive na východě toho, tohoto kontinentu v Rusku, bylo přijato rozhodnutí, že oni zakročí proti této dohodě o přidružení. Dokonce finančními prostředky. A tato odvaha nejdříve se postavit proti Janukovičovi a potom i na vzory odporu Ruska se vyznat k evropským hodnotám a idejím, to si myslím je něco, co skutečně hovoří pro to, aby tuto cenu letos dostali lidé z Euromajdanu. Děkujeme vám za tuto prezentaci a tím se dostáváme k páté kandidáce, což je paní Ayan Hirsi Ali, kterou nominovala frakce EFDD. James Carver nám ji nyní představí. Máte maximálně 10 minut. Ayan Hirsi Ali. Dlouháně mluvit nebudu, Ellen El Shai je dáma, která se narodila v roce 69, stejně ve stejném roce jako já. A když se podíváte Eh, na její fotografii, tak eh, vidíte, že právě velmi dobře. Je teď americkou občankou, je to aktivistka, spisovatelka, eh, je známa pro svou práci v oblasti boje proti mrzačení ženských polovních orgánů. Zasazuje se o dobré zacházení se ženami v těch zemích, kde k tomu dochází. Eh, původem se Somalska, poté žila v Keni, eh, žila v Sýrské Arabii a poté eh, dostala azyl v Nizozemsku, tam už byla velmi známa svým bojem proti mrzečení ženských polovních orgánů. A spolupracovala s Theo Van Goghem na filmu, který potom vedl k hrozbám na, ze strany islámských eh, eh, extremistů. Pan Gok byl dokonce potom zavražděn, byla také jmenována jako jedna z nejvlivnějších osob na světě, dostala také eh, odměnu nebo cenu od jednoho dánského deníku za svobodu vyjadřování a za její úsilí o řešení konfliktu na světě. Eh, Její život v Holandsku byl spojen eh, s různými eh, problémy, s ohrožením a proto v roce 2006 emigrovala do Spojených států, tady založila organizaci AHA a tu vede až dosud. Děkuji. Thank you very much. A... Děkuji. Šestým kandidátem je Denis Mukwege, kterého nominovali dvě politické skupiny SAD a ALDE a také poslankyně Barbara Lochbíler. Představí nám ji dva lidé, nejprve paní Valenciano během pěti minut a potom Luis Michel během pěti minut. Děkuji, paní předsedkyně. Mám nyní velkou čest na této společné schůzi představit kandidaturu Denise Mukwegeho. Já se tady nebudu pokoušet o to soutěžit s ostatními navrhovanými kandidáty, neboť to v podstatě není možné. Všichni kandidáti by si cenu zasloužili. A proto e, stručně něco e, řeknu o osobě. Ne. Denis Mukwege, lékař, ginekolog z Demokratické republiky Kongo. 35 let pracuje v regionu Kivu, což je jeden z regionů, které jsou nejvíce postiženy násilím. E, působí v nemocnici Panci v Bukágu již několik let. Zde v Bukavu ošetřuje ženy, které byly znásilněny mužskými gengy, což se týká velkého počtu žen. On je skutečně světovou hodnotou pro jaksi léčbu pohlavních orgánů žen zničených těmi strašlivými události, kterými byly podrobeny. Denně eh, provádí více než deset zákroků, každodenně eh, zažívá to nejhorší, co vůbec eh, lidstvo, co je lidstvo vůbec schopno. Ženy jsou znásilňovány ozbrojenými gengy a částečně již eh, mají taková zranění, že nedokázou dále žít. Některé naopak jsou zase nakaženi virem HIV a ta znásilňování jsou zbraní, zbraní, která se obrací proti ním, proti jejich rodinám. to, ženy jsou eh, stigmatizovány komunitou a i hned se dostávají do rukou gengů jejich děti se dostávají do rukou eh, se dětskými vojáky a někteří dětští vojáci musí jako důkaz mm, oddanosti uřezávat prsa svým matkám, což jsou skutečně strašlivé události, ke kterým tam dochází obrovské násilí proti ženám. Často je tomu tak v jistých konfliktech, že je nebezpečnější být ženou, než být vojákem, a to nejsou má slova, to jsou slova jednoho z zástupců OSN, který působí ve, na východě Konga. A také v regionech, které nyní ohrožuje islámský stát, i tam jsou to ženy a děti, které jsou nejčastěji podrobeni násilí kteří zazlívají násilí na svém vlastním těle. Doktor Denis Mukwege je někdo, kdo dává naději nejenom že pomáhá obětem, ale on také dává své poznatky dále a snaží se o morální a sociální znovu začlenění žen, které si prošly tak strašlivými zážitky. Přičem znovu připomínám, že některé ženy Eh, zaplatí za tyto skutky, kterým jsou podrobeny životem. Eh, Denis Mukwege ovšem ve svém vlastním domě se stal obětí násilí, útoku jeho děti dcery byly uneseny a on musí mít zvláštní okranu v nemocnici, kde působí svou vlastní, neboť vláda ho nepodporuje. Dámy a pánové, mohla bych tady uvést tisíce důvodů, proč by Denis Mukwege si zasloužil tuto cenu. Mnoho lidí bojuje proti znásilňování v konfliktních oblastech ale já si myslím, že doktor Mukwege potřebuje silný hlas Evropského parlamentu tak, aby jsme učinili něco proti eh, tomu, že ženy a děvčata na celém světě jsou vystavovány násilí a nejsou chráněny. Doktor Mukwege tady poukazuje na problém, který je na celém světě zamlčován. Něco takového na obrazovkách, na televizních obrazovkách nevidíme. Víme, že tam dochází k zrůdným činům, ale nehovoří se o to. Je třeba opět zaměřit svou pozornost na Afriku, na tento zapomenutý kontinent a je důležitý, aby Sachrovová cena šla do Afriky. Již dlouhou dobu nedostal tuto cenu nikdo, kdo pochází z Afriky. Děkuji mnohokrát. No-, Děkuji. A nyní Louis Michel ke stejnému kandidátovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já už toho nemám tolik co dodat eh, k tomu, co řekla moje kolegyně, která popisovala působení doktora Mukwegeho. Eh, Margaret Jursenár jednou napsala, že mysterium vesmíru neustále opakuje na časové ose a je potřeba eh, zabránit plenění, když eh, celý svět přihlíží. A konec citátu a doktor Mukwege je dobrým eh, příkladem tohoto úsilí, dostal řadu cen, byl laureátem alternativní Nobelovy cenu míru, ceny Boduan, v roce 2011-2010, byl kandidát na Sacharov cenu v roce 2009, dostal také ocenění OSN. Doktor McVegre je ginekolog a chirurg, zakladatel nemocnice Bukavu. Je to je univerzalista v Africe, který je známý po celém světě. Poskytuje lékařskou péči eh, ženám, dívkám které jsou oběťmi eh, zneuctění, eh, násilí, a to už více než 20 let, vystupuje eh, na všech mezinárodních fórech, upozorňuje na slabost své vlády, na to, že je neschopná chránit ženy v Kongu a obrací se také na mezinárodní společenství, které nevěnuje dostatečnou pozornost tomuto problému a té naléhavé humanitární situaci a té závažnosti toho, co se odehrává eh, v horách na východě Konga. Eh, čísla hovoří samé za sebe. Za 20 let eh, zemřelo více než 6 milionů lidí a řada žen byla znásilněna bez výhledu na nějaké udržitelné řešení. Je, tento muž je také Eh, knězem, stará se o ty nejchudší eh, a také tím, že poskytuje péči těmto ženám, které kolikrát jsou zavrhnuty svými manželi nebo svými komunitami a nemají naději na eh, udřetelnou existenci. Je to člověk, který v praxi vystupuje za respektování práva na život, boje proti násilí a víme, že toto je jedno z nejhorších porušení lidských práv. Je to uh, zločin proti mezinárodnímu právu. Je to vlastně válečný zločin. A tento eh, hodní jev eh, je rozšířen eh, do řady oblastí. Nějaké také zločin proti mm, přesvědčení lidí v této oblasti, protože umožňuje přetrvávání té situace, bezpráví, v podstatě tím e, podkopává základy celé společnosti. E, bojem proti tomuto jevy e, za hrozbu ohrožení vlastního života doktor Mukwebe vystupuje na obranu těchto základních hodnot. A mm, určitě s mnou budete souhlasit, že tento člověk si zasluhuje náš obdiv a naši podporu. Pokud mu udělíme Sacharovu cenu, tak tím eh, ještě posílíme jeho působení a eh, dáme tím hlas těm, kteří jsou eh, kolikrát bez možnosti vystoupit na svou obranu. Thank you very much. Děkuji. Sedmý a poslední kandidát, respektive kandidátka, je Leila Yunus, kterou nominovali Zelení, Efa a Alexandr Graf Lambsdorff, Maritě Šáke a Ramon Tremoza. Představí ji dva řečníci, nejprve Ulrika Junáček, Lunáček pardon, za Zelené a následně Maritě Šáke za ALDE. Takže paní Lunáček je tady, prosím, máte slovo na pět minut. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové jedna přidaná hodnota eh, Sacharovovy ceny spočívá v tom, že eh, vrháme světlo tam, kde jsou lidská práva porušována. Leila Yunus, ředitelka Institutu pro mír a demokracii v Baku a Azerbajdžánu, byla eh, v první linii, pokud jde o boj za lidská práva v Azerbajdžánu. Když jsem se s ní před pár lety setkala, tak na mě velmi zapůsobila. Je to odvážná žena, která, se hra, která eh, bojovala v mnoha bitvách ve své zemi. Byla jednou z prvních která eh, otevřela krizové centrum pro ženy. Eh, kromě toho napsala několik zpráv o politických vězních kterou, eh, a nyní je také věze, vězněna. Kromě toho se snažila najít mírové řešení konfliktu v Náhorním Karabachu a právě proto ji režim považuje za státního nepřítele. Byla 30. července tohoto roku zatčena spolu se svým eh, manželem eh, napsala hm, panu Alijevovu do, otevřený dopis Alijevovi, eh, ptala se ho, čeho se bojí, od té doby je sama ve vězení. Je tedy v utajení a její spolubydlící ji několikrát napadla a přesto je stále ve vězení. Nemá kontakt se svými právníky, s rodinou, eh, chřadne a ti, kteří předkládají její nominaci, jsou přesvědčeni o tom, že je to ideální kandidátka na udělení Sacharovovy ceny a že si naši ochranu zaslouží právě dnes. Andrej Sacharov byl eh, podobně, podobně jako David bojoval s Goliášem v podobě Sovětského svazu. Eh, snažil se tedy svrhnout eh, státní systém. Podobně Leila Yunus je současným Sacharovovem eh, v současném represivním systému v Azerbajdžánu. Ano, samozřejmě, že jsou i jiní političtí vězni. Podobně jako ona, například vítěz ceny Eurovision, který, který také bojoval za lidská práva v Azerbajdžánu nebo Alijev, eh, vedoucí eh, organizace pro veřejné vzdělávání, eh, které, který upozorňoval na porušování lidských práv. Na ně se pozornost nezaměřuje a nedostanou se na přední stránky novin a právě proto se domníváme, že pokud nominujeme Leilu Yunus, tak je to symbol utlačování v Azerbajdžánu. Jsme přesvědčeni o tom, že Sacharovova cena by měla být udělena lidem, kteří se neobjevují na předních stránkách novin a kteří by si zasloužili eh, to světlo, které bychom vrhali do temných koutů naší planety. Eh, Azerbajdžán je bohatý na energetické suroviny a Eh, některé naše země potřebují plyn z Azerbajdžánu. To znamená, že je to velká výzva pro nás, kteří se zastáváme lidských práv, abychom se nenechali vést hospodářskými zájmy, ale pouze eh, zájmy lidskoprávními. Leila Yunus, co by eh, symbol boje za lidská práva, si zaslouží naši pozornost. To znamená, že vás prosím, vážení kolegové, abychom vrhli světlo světla eh, do, světlo do eh, míst v našem sousedství, do míst, která nejsou tak vzdálená, přesto si zatím nezasloužila naši pozornost. Týká se to dodržování lidských, lidských práv v bezprostředním evropském sousedství. Děkuji. Thank you, madam. Děkuji a nyní má slovo paní Šák. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že mohu dodat několik slov o velmi odvážné ženě Leila Yunus. Vede Institut pro mír a demokracii v Azerbajdžánu, ale více než ředitelka je obránkyně lidských práv čelila politické eh, persekuci, když eh, bojovala proti korupci a znevýhodňování žen. Eh, ozevřela krizové centrum pro ženy v Azerbajdžánu, bojovala za práva menšin, což je v současném Azerbajdžánu velmi potřebné, ale zároveň kontroverzní téma Argumenty v duchu národní bezpečnosti jsou zneužívány k tomu, že se toto téma zanedbává. Ona se v tom angažovala natolik, že byla počátkem srpna zatčena a není jediná, eh, která čelí eh, takovýmto eh, obviněním když se její manžel snažil ji navštívit, aby jí přinesl dietetickou stravu, tak byl také zatčen je to součást zákroku proti eh, žurnalistům a lidskoprávním aktivistům a eh, nevládním organizacím, který probíhal v minulých letech, ale který se loni v létě zintenzivnil. Eh, pan Aliev představitel společnosti pro právní vzdělávání a nebo také předseda Azerbajdžánského klubu lidských práv. Jsou všichni ti pracovali na seznamu politických vězňů a nyní se jimi stali sami. Ironické je to, že Azerbajdžán eh, předsedá v Radě Evropy eh, konferenci ministrů a já si myslím, že není možné, aby právě v Azerbajdžánu byli vězněni zastánci lidských práv a aby tam byl umlčován tisk. Eh, já si myslím, že tak, takovéto argumenty nesmí být zneužívány e, k tomu, aby byly zatýkáni a utlačováni lidé. Já si myslím, že e, si musíme uvědomit, že to není první varování. Rada Evropy a Benátská komise několikrát e, vyzývali Azerbajdžán, aby přestal potlačovat zastánce lidských práv a nevládní organizace. Nicméně eh, tyto výzvy, tato varování nebyly vyslyšeny a je to problém, za který musí platit eh, cenu mnoho lidí. Eh, vážená paní předsedající, myslím si, že věznění Leily Yunus je symbolem mlčenlivého utrpení mnoho lidí, kteří žijí v Azerbajdžánu, ale dobrou zprávou je to, že my jako Evropský parlament eh, můžeme eh, vyslat jednoznačný signál tím, že ji udělíme Sacharovovu cenu. Děkuji. Děkuji. Když slyšíme o těch kandidátech, tak eh, je jasné, že eh, lidé v mnoha částech světa se snaží eh, pozvednout svůj hlas a bojovat za lidská práva. Nyní tedy předám slovo paní Valenciano, která, bude, která převezme předsednictví a bude nyní předsedat. Děkuji, Lindo. Máme zde ještě dva další zájemce o slovo, jako první pan Peterle. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já nebudu, eh, neprozradím, eh, jakou kandidaturu podporuji, ale chci říci, že z toho mám čím na tím horší pocit, eh, když začínají tyto debaty o kandidátech na Sacharovu cenu. Tolik lidí, kteří trpí, tolik lidí, kteří obětují své životy pro ostatní a my můžeme udělit cenu jednomu nebo jedné kandidatuře. Všichni kandidáti by si tu cenu zasluhovali a já si myslím, že bychom se měli pokusit tu cenu udělit eh, několika kandidátů, možná postupovat podle jednotlivých kontinentů nebo něco podobného. Já jsem podpořil kandidaturu Euromajdanu, protože je to podle mě nejblíže tomu, eh, za co bojoval samotný Sacharov, ale eh, leží mi na srdci i ti ostatní kandidáti, protože všichni si tu cenu zasluhují. A doufám, že se nám podaří najít nějaké řešení. Nakonec bude vybrán jeden z těch kandidátů, ale myslím si, že bychom se měli snažit ocenit všechny z nich. Muchas gracias, señor Peterle. Señor Guerrero. Děkuji. A nyní pan Herrero. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych podtrhnul to, co bylo řečeno, když se hovořilo o kandidatuře pana doktora Mukwegeho. Chtěl bych také podtrhnout, podpořit to, co řekl pan Peterle. Všichni kandidáti, skutečně si myslím, že všichni si sacharovou cenu zaslouží. Takže skutečně budeme mít velký problém to utrpení vybrat pouze jednoho. Nejde o to, abychom někoho vyloučili pouze. Jde o to, že lze touto cenou poctí jen některé. A já bych tady chtěla říci, že jsem pro kandidaturu pana doktora Mukwegeho, protože v sobě nese několikanásobné poselství. Poselství pro Afriku, což je chudý kontinent, eh, na kterých se zapomíná. Je to poselství proti válce, proti násilí a proti genocidě. A genocida je něco, čemu na tomto kandidatu kontinentu opakovaně dochází. Také to poselství pro ty, kteří ztrácí své životy, když se snaží chránit životy ostatních. Dále je to poselství pro ženy, pro zapomenuté ženy tohoto kontinentu, které pomocí práce tohoto lékaře nejenom, že jsou eh, jaksi ošetřeny, jsou ošetřena jejich těla, ale mohou také díky činnosti doktora Mukweho se jaksi očistit i morálně. A znovu ozdravit morálně. Pan Mukwege byl kandidátem na Sacharovou cenu již před pěti lety a proto si myslím, že by bylo vhodné mu nyní přiznat něco, co tehdy neobdržel a proto jeho kandidaturu podporuji. Děkuji panu Gererovi a nyní pan Preda. Děkuji vám. Já bych samozřejmě chtěl poděkovat všem kolegům, kteří tady přednesli ty kandidatury oficiálně. Chci jim poděkovat za ten výborný eh, výběr a za kvalitu jednotlivých kandidátů. Tady řada kolegů, kteří eh, často vystupují v těch eh, naléhavých debatách o ochraně lidských práv. Děkuji jim také za to, že vystoupili v této debatě. Pro mě je také důležité, abychom eh, vyjádřili svou podporu velkou většinou jednomu z těch, jedné z těch kandidatur. Protože to je cena, která není jenom jakýmsi signálem, kolikrát eh, nějaké takové eh, sdělení nebo signál může být eh, úplně bezobsažné, ale podle mě je to také politický signál. Svontuji, když začalo arabské jaro, tak tehdy šlo o to, jak politicky vyjádřit podporu pro to hnutí Proto jsme se snažili identifikovat ta politická hnutí v jednotlivých zemích a tak, aby bychom eh, celé to hnutí podpořili. A na tom jsme se tehdy shodli. Já si myslím, že ať už ta volba bude jakákoliv, tak ten hlavní smysl je, abychom, eh, eh, aby se na tom zhodlo co nejvíce z nás. Byl bych rád, kdyby to bylo nějaké politické hnutí. Myslím, že jedno tady je, které reaguje na největší geopolitickou výzvu dnešní doby. Myslím, že vlastně ani není možné se stavět proti této kandidatuře. Děkuji panu Bredovi. Mám tady ještě čtyři další zájemce o slovo. Říkám to pouze proto, abyste dodržovali řečnickou dobu. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Nechceme se účastnit tohoto pokrytectví, které představuje sachrová cena. Je to jistá záminka eh, a to jsou to lidská práva, která jsou takto zneužívána. Dobře vím, jak do to dostal minulý let. Například eh, dámy v bílém, které v podstatě eh, představují opozici proti kubánskému státu a Sacharová cena vede k tomu, že Evropská unie se stává loutkou Spojených států amerických. A e, my tady vidíme, že mezi těmi nominovanými tady máme neonacistické hnutí, které působí v, na Ukrajině. Takže parlament by spíše měl odsoudit války o lopu, odsoudit diktátory, které dusí své obyvatelstvo a také by měl odsoudit státní přehraty. A ne, zvracejte tady význam a hodnotu lidských práv pomocí takovéhoto pokrytectví. A ještě další věc, eh, paní předsedkyně. Chci říci, že každý může mít své mínění na kandidáty a jejich výběr a také na ty, kteří obdrží tuto cenu. Nezapomínejte na to, že jsme tady v demokratickém parlamentu, který přijímá své rozhodnutí většinově a proto si zaslouží, aby byla respektována. A samozřejmě každý může mít svůj vlastní názor na ty laureáty této cenu, ale jsme tady v demokratickém parlamentu, nikdo nám rozhodnutí nevnucuje, přijímáme je demokratickým způsobem. A nyní pan Pancery. Děkuji. Já mám dojem, že pokrytečtí jsou pouze ti, kteří zde slouží pouze svým vlastním zájmům. A myslím si, že všechny jmenovaní kandidáti jsou pozitivní, každá nominace je platná a odůvodněná a Myslím si, že situace lidských práv eh, na celém světě je velmi obtížná a Sacharovova cena slouží lidským právům. Ale je třeba zohlednit politické aspekty. Paní Lunáček řekla, že je důležité vnést světlo do temných koutů tohoto světa a neosvětlovat pouze to, na co jsou již zaměřena, eh, na co již zaměřena pozornost médiím. To je skutečně dobrý přístup. Chci říct těm, kteří podporují Euromaidan, že toto hnutí v tomto parlamentu již získalo velké politické uznání. Máme také usnesení k Ukrajině, které jsme přijali a nyní jde o to, abychom provedli politické zhodnocení a e, přijali nějakou volbu, rozhodli se. Já si myslím, že tady velmi významný v tomto ohledu je africký kontinent. Nejedná se pouze o e, doktora Mukwe Geho, ale je rovněž třeba myslet na ebolu, na situaci v Africe, s ohledem na šíření tento virus. A dále pomysleme na Boko Haram, na všechna ta unesená děvčata. Takže toto vše mě vede k myšlence, že africký kontinent je skutečně něco, co je střediskem problémů lidskoprávních a proto já podporuji kandidaturu pana doktora Mukwegeho a doufám, že se jí dostane široké podpory v Evropském parlamentu. Děkuji. Další řečník. Děkuji, já rovněž silně odsuzuji eh, veškeré diktatury, například Castrovu eh, diktaturu, ale připadá mi obscénní tady útočit na osoby, které jsou zastánci lidských práv a které byly oceněny eh, Sacharovou cenou, laureáti Není možné, aby tady došlo k útokům na takovéto osoby a také útokům například na dámy v bílém. Já podporuji jejich práci a rád bych tady do diskuse vnesl ještě jednu záležitost. Týká se to Denise Mukwegeho a je to důležité. Jedná se o solidaritu s Afrikou, ale rovněž se jedná o víc. Pokud se podíváme na střední vrstvu obyvatel a na vysokou vrstvu tak zjišťujeme, že tady se jedná o ginekologa, který se mohl velice obohatit pomocí být bohatým mužem díky své práce. A ne, on tuto cestu nezvolil, zvolil cestu pomoci svým spoluobčanům. A vše, co o něm bylo řečeno, je skutečně pravda. On je mimořádným případem, protože afričtí doktoři si mohou vydělat skutečně obrovské peněžní prostředky v luxusních klinikách v hlavních městech, ale on eh, je činný ve velice nebezpečné oblasti a e, sám pomáhá ženám a věnuje tomu i velké finanční prostředky. A já chci říci, že právě e, solidarita v, africké v horní vrstvě společnosti vůbec neexistuje a proto bychom měli podpořit pana Mukwegeho. Já se připojím k těm, kteří odsoudili intervenci kolegyně, pokud jde o minulé laureáty Sacharovovy ceny. E, Samozřejmě, že každý se zastává lidských práv svým způsobem. Já jsem byl v tomto parlamentu již 15 let a vím, že každý rok je velmi obtížné rozhodnit, eh, rozhodnout o tom, kdo si tu cenu zaslouží nejvíce, protože každý z těch kandidátů si ji zaslouží svým způsobem. Já jsem se chtěl vyjádřit v tom smyslu, že se domnívám, že kandidát, kterého navrhla moje politická skupina, je ten, který si ji zaslouží nejvíce, protože křesťanské menšiny menšiny na Blízkém východě čelí existenciálním hrozbám, je ohrožena jejich vlastní existence a pokud se jich nezastaneme my jako křesťané, kdo jiný na světě se jich zastane já si myslím, že je velmi obtížné, abychom eh, tedy eh, tuto otázku v Evropském parlamentu nastolili, otázku eh, křesťan, křesťanských menšin. Bylo to velmi obtížné ještě před pár lety, ale nyní jsme procitli, protože vidíme, že křesťané jsou pronásledováni, dochází k jejich popravování, křižování jezidu a tak tak dále v Sýrii, v Iráku a v jiných oblastech. To znamená, že já jsem, se, mm, já jsem si vyslechl to, co řekl pan Preda. Řekl, že nejdůležitější událostí eh, tohoto roku je Euromajdán. Vím, že je to důležitá otázka, že ruská agrese by neměla být zapomenuta. Nicméně, pokud se podíváte na laureáty Sacharovovy ceny, tak zjistíte, že eh, tam byly podobní laureáty, například Bělorusko před pár lety, také boj proti eh, komunistické postsovětské mentalitě, nebo jako čtyři laureáti z Afriky e, od doby, kdy byla tato cena e, založena, ale nikdy zatím nebyla cena uložena nebo udělena křesťanům z Blízkého východu. To znamená, že si myslím, že by se to zasloužili, protože tato komunita nyní čelí velkému nebezpečí a jsou to, eh, eh, a také si to zaslouží muslim, který položil život za to, aby zachránil své křesťanské bratry. Děkuji. A nyní má slovo eh, paní Jiménez Becquerel Barrio. Já nechci, aby, nebo nedovolím, abychom tady nerespektovali Eh, dámy v bílém z Kuby, které tak bojovaly za to a zasloužily si svou cenu. Jejich zásluhy zde v parlamentu všichni známe. Paní se tady nechce tedy eh, účastnit té frakt prašky, jako tam hovořila, ale když eh, toto říká, tak vlastně vůbec neuznává zásluhy všech kandidátů. A problém, který já s tím mám, je to, že bych ráda věděla, jak si vlastně vybrat, protože veškeří ti navržení kandidáti si myslím cenu skutečně zaslouží a já nemám problém s tím, že cena existuje nebo že budeme tady vybírat, ale skutečně nevím, koho vybrat, protože všichni ty kandidáti eh, ohrožovali své životy a učinili ve svých životech mnohem více než vy, paní, která se takto proti ním obracíte a napadáte je. Děkuji. Pan Kausa. Děkuji. Já tady nehovořím jako jisto předseda, ale budu hovořit svým vlastním jménem. V parlamentní rozpravě může každý představit svůj názor. A postoj, který zastává má politická skupina, Krista zastupuje milion a půl osob. Já jsem vám naslouchal, Marina vás rovně, vám také naslouchala. Prosím, naslouchejte i vy nám. Já chápu, že nesouhlasíte s naším postojem, ale my budeme náš postoj zastávat i nadále. Děkuji. Nyní pan Jurek. Rzeczywiście. Děkuji je skutečně velice obtížné zvolit někoho z navržených kandidátů. Už od samého počátku, kdy vyslovovali svá doporučení jednotlivé frakce, nebylo jednotlivé se shodnout na kandidátech. Myslím si, že velká většina nás obdivuje plně každého jednotlivého navrženého kandidáta, ale já tady chci poukázat na jednu věc. Andrej Sacharov celý svůj život ne bojoval pouze proti sovětskému systému, ale obracel se také proti té celkově mentalitě, proti takovému to na, nahlížení na svět nebo pojetí, které ve světě panovalo, pojetí jeho národa. Jak se na jeho národ nahlíželo. Proto je důležité, abychom Sacharovou cenu dali těm, kteří nejsou těmi hrdiny těch hlavních stránek novin či hlavních televizních zpráv. Arcibiskup Sako, patriarcha chaldejské církve, o kterém se hovořilo, hovořilo se o Mahmud al-Asalimu, tito kandidáti jsou skutečně velice kvalitními kandidáty, protože vlastně zastupují miliony křesťanů. Tedy patriarcha zastupuje křesťany. A to jsou lidé, kteří ztratili z velké části své domy, majetky, jsou bez přístřeší, museli utéci. Pokud uctíme touto cenou je, tak uctíme i tyto osoby. A to jsou přesně ti hrdinové, kteří se neobjevují v každodenních hlavních zprávách. Pan Mahmud al-Asali je hrdinou všech těch muslimů, kteří zastávají hodnoty, jako je svoboda, mírové soužití muslimů a křesťanů, a kteří tyto hodnoty brání a chrání. Velmi často tito lidé se stávají oběťmi takzvaného vyloučení, vyloučení z muslimské komunity. To je druhý fenomén, na který se příliš často zapomíná. To, co pozorujeme na Blízkém východě, je skutečně znepokojující, je to ohrožení míru. A obzvláště znepokojující je ta nenávist, která se tam projevuje. A já jsem toho názoru, že pokud bychom udělili cenu těmto dvěma kandidátům, tak bychom získali jakousi dvojí přidanou hodnotu, nebo tím jasně zhodnotíme tuto dualitu, využijeme ji proto, abychom udělili cenu uh, dvěma skupinám obyvatel a tím jim uh, projevili náš respekt. Já tyto diskuse sleduji už více než deset let a musím přiznat, že jsou to velmi emocionální diskuse, protože se tak těžko rozlišuje mezi těmito kandidáty, protože se všichni zasluhují naší podpory. Naším přístupem by mělo být eh, vylučovat jenom eh, minimum kandidátů a snažit se jich co nejvíce zahrnout. Kolegyně Lunáček správně podotkla, že bychom se měli snažit eh, poskytnout maximum ochrany těm, kteří jsou ve vězení nebo nejvíce ohroženi. Což dává smysl. Takže já bych dával přednost Euromajdanu, ale je tady řada jiných stejně dobrých kandidátů. A je na Evropském parlamentu a na ostatních evropských institucích, aby ehm, mm, informovali o všech těch kandidátech a snažili se poukázat na jejich úsilí. Je to také na našich diplomatech a zastoupení v těchto zemích, aby eh, poskytli ochranu a podpořili nejenom ty, kteří byli nominováni, ale všem, kteří eh, nebyli tak eh, známí, aby eh, sledovali, co se s nimi děje a podávali informace evropským institucím. Thank you very much. Senor ba- Děkuji vám, pan Bashir. Tím eh, potom eh, skončíme s řečníků. Eh, pan Bašir, máte slovo. Vážení kolegové, já jsem velmi pozorně poslouchal všechny názory. Všichni kandidáti jsou velmi dobří. Já mám svou preferenci. Myslím si, že Denis Mukwege si zaslouží naše podporu. Já mám také sympatie pro Euromaidan. Nicméně ještě mám jednu poznámku. Neměli bychom z toho dělat náboženský spor. Myslím si, že většina muslimských eh, komunit eh, se staví proti násilí a islámský stát rozhodně není nějakým reprezentativním eh, vzorkem islámského světa. Měli bychom Eh, si také uvědomovat, že i muslimské komunity jsou kolikrát cílem násilí, například ve Středoafrické republice dochází k etnickém, etnickým čistkám, ale také v Číně, kde Ujgurové jsou v, eh, v útlaku, nebo e, v Barmě jsou muslimské komunity, které, na které útočí buddhisté. Nebuďme islamofobní, buďme rozumní a hlasujme ne na základě náboženské, eh, náboženské zaslepenosti. Señor Asís. Para mí es la primera vez que pro mě je to poprvé, kdy se účastním na tomto výboře, tohoto procesu, diskuzi o tom, komu udělíme Andrejovu Sacharovou cenu. Andrej Sacharov je jeden z nejdůležitějších morálních, politických a občanskoprávních osob, kteří nám symbolují tyto hodnoty v 80. a 70. letech. A já si myslím, že tady hovořit o frašce, když se uděluje Sacharová cena, tak si myslím, že Eh, to může říct jenom někdo, kdo by v době, kdy Sachrov působil, tedy byl proti jeho činnosti. Já si myslím, že je skutečně velice obtížné někoho vybrat. Je to poněkud kruté, když se tady musíme vybrat mezi kandidáty, když tady máme tolik osobností a hnutí, který bojují proti krutostem, proti násilí, sudovostem, které bohužel se eh, zmocňuje velkých částí našeho světa ale e, samozřejmě to volba bude i politická. Pokud bych měl vybrat, tak bych se vyslovil pro to, abychom udělali Sacharovu cenu e, lékaři africkému gynekologovi, protože tímto uctíme Eh, kontinent, na který se často zapomíná, Afriku a tu uctíme tím vlastně tu nejslabší část afrického kontinentu a to jsou africké ženy. A říkám to eh, s povědomím, vědomím toho, že veškerý ty ostatní kandidáti na věření jsou skvělými kandidátami, kteří jsou důležitý, jsou to morální, eh, morální veličiny, důležité osobnosti, ale přesto si myslím, že chceme poudělit cenu v duchu Andreje Sacharova, který vždy bojoval za hlavní hodnoty, což je svoboda lidská a důstojnost lidská, tak zde já bych skutečně byl to, abychom udělali Sacharovou cenu člověku, který v Africe velice, velice eh, bojuje právě za lidskou důstojnost. Děkuji. Takže eh, po panu Asisovi bude mít eh, slovo paní Storč. Děkuji mnohokrát. Krátká poznámka k tomu, co právě řekl pan Bašír k no, jmenování pana Mahmuda al-Asaliho a pana Luisa Rafaela Sako. On řekl, že nesmíme být islamofobní eh, ale my tady jmenujeme muslima, nebo neboť jmenuje muslima, který tady zemřel za to, že chránil křesťany. Já si myslím tady říct k islamofob o člověku, který něco, něco udělal, to si myslím je skutečně nevhodné. Bueno, yo no, no creo que les haya llamado islamófobos, creo que estaba haciendo una reflexión. Nemám pocit, že by tady zaznělo slovo islamofobie či islamofobní. On tady pouze uh, o něčem, nad něčím se zamyslel a vaš postoj paní Storch a pane Tenoku jsme vzali na vědomí. Další uh, zájemce o slovo tady nemám, takže děkuji všem, kteří se zúčastnili naší debaty. Děkuji také spolupředsedům ostatních výborů. Děkuji vám za čas, který jste nám věnovali a víme, že skutečně to, co eh, svět vně parlamentu nejvíce bere na vědomí, je právě Sacharovova cena. A proto vám ještě jednou vysvětlím, jak bude vypadat následující postup, postup udělování této ceny, jak jsou ty další, jaké jsou další kroky. Dalším krokem je hlasování. Budeme hlasovat o seznamu řečníků, aby se vybral krátký seznam tří kandidátů. Bude to 7.10. při společném eh, schůzi výboru AFETu a DV. A ten takzvaný shortlist, zkrácený seznam, se potom představí konferenci předsedů, která 16. října ve Štrasburku rozhodne o, to, o tom, kdo tedy získá tuto cenu. Takže ještě jednou vám děkuji a přeji vám krásný večer.